Uh, thank you first for giving us a bit more time on this issue of the money market funds. I think it's needed. Uh, thank you for this. The only problem is, in parallel to the vote, is then a trilogue on the insurance mediation. Jediným problémem je to, že pokud tedy to ještě bude eh, znovu konzultováno, eh, tak to bude odloženo, jinak tedy se ještě uvidí, jak to bude s tím trialogem. Well, we, no, we have some, some points on Thursday. There's already the next phase of the FC. Yes. No, no, in the morning. There is yes, we are, we are working, of course. Uh... Samozřejmě tedy pracujeme na tom, abychom ještě eh, změnili eh, časový harmonogram na ten trialog, abychom to, abychom umožnili přítomnost všech poslanců během hlasování o fondech peněžního trhu. Takže, jak už jsem říkal, pan komisař Hill je tedy panem komisařem také pro téma Unie kapitálových trhů a Unie kapitálových trhů je jednou z klíčových iniciativ eh, nové komise pana Junkra. Mm, tuto myšlenku vítáme. Myslím si, že potřebujeme také jednotný trh i pro, kapitálovou, i pro kapitál a Unie kapitálových trhů je vlastně doplňkem také plánovaného investičního plánu, o kterém jsme zač- zahájili diskusi na našem výboru včera. My tedy vítáme to, že pan komisař již předložil vlastně takový první stavební blok celého tohoto projektu, zelenou knihu, která vlastně je také spojena s, důležitou, konzult, s důležitým konzultačním dokumentem. Týká se to sekuritizace a také to souvisí i s směrnicí o prospektu. Samozřejmě náš výbor v tom bude velice konstruktivně zapojen, abychom se podíleli na návrhu, na struktuře a také i na cestovní mapě ohledně projektu Unie kapitálových trhů. Už teď se těšíme na konstruktivní spolupráci a tímto vám přímo dávám slovo. Velice děkuji, pane předsedo, velice děkuji za to, že jsem eh, že mám tuto příležitost eh, představit zelenou knihu jste ve vašem výboru krátce po té, co byla představena. A jsem také velice rád, že jsou jste tedy, mm, že, že mnozí členové tohoto výboru také vyjádřili podporu. Já jsem ale se rozhodl, že mezi vás přímo zavítám, protože si myslím, že je dobré, abyste tuto informaci měli jaksi z první ruky. Omlouvám se tedy, že dnes se nebudu moci dlouho setrvat, protože se hned přesouvám do USA, budeme tam hovořit o spolupráci v oblasti finanční regulace a vím, že to je další téma, které pro mnoho z vás je velice důležité, takže budu muset odejít dříve. A jak řekl pan Galtieri, Unie kapitálových trhů je jedna z vlajkových eh, projektů eh, nové komise eh, a také je to i součástí celého toho úsilí posílit hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Máme zde tedy ten plán 315 miliard eur a to má vlastně oživit, nastartovat, nakopnout ekonomiku. A na druhé straně je zde Unie kapitálových trhů, která má podnítit eh, dlouhodobě investice. Je to také projekt pro všech 28 členských států Myslím si, že je to také velice dobré, zejména třeba pro nové nebo ty novější členské státy, které třeba mají méně vyvinutý eh, investiční trh. Takže tam je také velký potenciál. Eh, Unie kapitálových trhů a jednotný trh pomůže celé ekonomie, umožní také uvolnit kapitál, který je teď jaksi zmražený a také podpoří podnikání v Evropské unii, země na malé střední podniky a také tzv. startupy. Chtěli bychom odstranit bariéry, které jsou na straně mezi investory a mezi investorskými příležitostmi a chceme udělat takový systém, který také zlepší eh, to, aby ty investice plynuly lepším způsobem. Víme, že v celé řadě částí Evropy mají problémy, mají firmy problémy, aby eh, získaly finance, spíše se soustředí na banky a méně na kapitálové trhy. Na druhé straně eh, v jiných částech světa je to přesně naopak. Takže tato závislost na bankách také činí to, že evropská ekonomika je zranitelnější když banky přestávají eh, půjčovat, eh, jako to bylo třeba během eh, finanční krize. Víme, že vlastně banky se spíše soustředily na domácí trhy, takže vlastně souvisí to i s prvkem ekonomické stability. Unie kapitálových trhů by byla vlastně jakýmsi upgradem pro Eh, ty, aby jak propojit ti, kteří chtějí investice a ty, kteří mohou investice. Už, eh, už to máme speciální sítě, ale potřebujeme ještě, aby ta eh, síť fungovala rychleji, aby byla důmyslnější, aby také byla efektivnější, aby byla lépe propojená. Takže chceme vytvořit tuto unii kapitálových trhů, která také dá drobným investorům lepší příležitosti a možnosti výběru, kam investovat a také, abyste byli, aby všechny trhy byly dobře funkční komise tedy přemýšlela nad tím, jak to co nejlépe učinit. Když drobní investoři eh, buď, tedy fungují, eh, buď investují přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů, také si musíme ještě zamyslet nad tím, eh, jak Unie kapitálových trhů přispěje k budování spotřebitelské důvěry. Unie kapitálových trhů má doplňovat roli bank, nemá je nahradit. Jde o to, abychom připravili evropské řešení. Nechceme pouze kopírovat americká řešení. Evropský bankovní systém bude samozřejmě nadále velice zásadní v evropské eh, politice. Je to důležité pro místní trhy, je to také samotným jádrem celého kapitálového trhu. Ale Eh, jsem si také jist, že mnozí budou nadále se soustředit na banky a získávat úvěry od bank, ale pro ostatní zde budou jiné možnosti, jak získávat finance. V některých eh, financích v některých zemích třeba mají problémy zejména malé a střední podniky a startupy, jak získávat finance. Takže zde budou alternativní cesty, jak eh, mít přístup k financím. Například Kdyby trh rizikového kapitálu v Evropě byl stejně vyvinutý jako v USA, tak eh, by v období 2009 až 2013 mohly evropské firmy získat eh, o 90 miliard eh, euro víc. Takže mm, jednotná kapitálová unie je dlouhodobý projekt, je to ambiciozní projekt, musíme pracovat usilovně, bude to často obtížné, některé věci se týkají třeba také i ehm, daňových věcí, úpadkového řízení. Eh, legislativy a tak dále. Takže musíme se zamyslet nad tím, jak posílit investice, jak tento, tato zelená kniha se také soustředí na některé konkrétní bariéry, které musí být odstraněny, aby trh fungoval lépe, například eh, korporátní bondy, které nejsou dostatečně likvidní. Některé země se snaží tento systém zjednodušit a my bychom chtěli posoudit, eh, zda by bylo třeba dobré zde mít lepší Eh, standardizaci v této oblasti. Pak jsou zde eh, pak jsou zde například bondy, které se, eh, nebo dlouhopisy, které se týkají životního prostředí nebo sociální oblasti. to je všechno oblast, která teď hodně narůstá. Také i kvůli tomu, že vlastně je zde větší proces standardizace a my bychom také to chtěli podpořit. Musíme se také zamyslet nad myšlenkami, jak pro Eh, investory zlepšit možnost eh, investovat v rámci SkipCP, ehm, také zejména pokud tam jsou různé přeshraniční eh, rozdíly v legislativě nebo v podmínkách, které vlastně jsou bariérou fungování na jednotném trhu. Dále, co se týče upadkového řízení, tak víme, že jsou zde rozdíly jednak v rychlosti a také i v různých mírách um, Očekávalo se, že vlastně úvěry ve špatných bankách byly asi 350 miliard v roce 2013, takže zde rozhodně ta situace se může zlepšit. Takže to jsou všechno věci, které, o které musíme bojovat. Je důležité, aby firmy měly přístup k financím z celé Evropské unie, je důležité, aby malé a střední podniky měly lepší možnost získávat kapitál. Lidé, kteří chtějí, slu, kteří chtějí si spořit na penzi, tak musí mít také širší možnosti investice. A je důležité, aby k nám přicházeli investoři z celého světa, aby investovali v Evropské unii, aby věděli, že naše kapitálové trhy jsou bezpečné, stabilní a efektivní. Tato zelená kniha je vlastně začátkem tříměsíčního konzultativního období a já jsem velice rád, že jak eh, členské parlamenty, eh, nevládní organizace, občané, finanční sektor ze všech 28 členských států se k tomu může vyjádřit, protože to opravdu musí být projekt pro všech 28 členských států a bude to projekt, který přinese prospěch všem 28 členským státům. Chceme od všech eh, konzultantů slyšet vlastně, jaké problémy zažívají a chceme eh, potom ty problémy odstraňovat jeden po druhém. Samozřejmě, že to je dlouhodobý proces, ale chtěl bych tedy, abychom alespoň na začátku měli nějaké takové dílčí úspěchy, takže máme eh, za prvé speciální fázi, která se týká sekuritizace a druhá se týká směrnice o prospektu. Dovolte mi alespoň několik poznámek ohledně těchto dvou speciálních oblastí. Co se týče sekuritizace, chceme podpořit vznik nového evropského trhu, kde bude docházet k vysoce kvalitní sekuritizaci, která bude transparentní, bezpečný a standardizovaná. Pokud se nám tomu podaří, tak zlepšíme bilance bank. Banky budou moci lépe půjčovat domácnostem a firmám. Dovolte mi jeden příklad. Pokud například eh, eh, bude bezpečná sekuritizace eh, malých a středních podniků, Eh, může to vlastně přinést zhruba 20 miliard dalšího financování. Nechceme se vrátit eh, k těm eh, špatným dnům, kdy jste byly ty nebonitní, nebo ty, kdy se dávaly hypotéky a prodávaly se hypotéky, potřebné hypotéky pro nebonitní klienty. Takže víme, že to také souviselo s krizí, ale chceme se zamyslet co nejlépe, jak tedy vytvořit vysoce transparentní, jednoduché a standardizované projekty, souladu také s doporučeními ECB a také Bank of England. Dále také připravujeme přeskum směrnice o prospektu. Chceme, aby pro všechny bylo jednodušší, včetně malých a středních podniků, získávat kapitál jinde v Evropské unii, v jiných zemích, než když jsou. Snažíme se opravdu odstranit všechny administrativní překážky pro firmy, které se snaží získat kapitál z jiných zemí EU a zároveň nechceme ale oslabit ochranu investorů. Obě konzultace budou trvat tři měsíce a měly by tedy potom eh, se přetavit v legislativní návrhy. Na konci této konzultace k vám opět zavítám, představím vám akční plán, eh, sdělím priority a také vám pohovořím o dalších krocích, které eh, chystáme. Nebude to asi nějaká taková všemocná zbraň, která všechno vyřeší, ale bude to spíše taková dlouhodobá kampaň, která bude vlastně trvat během celé funkční období této komise, ale je to opravdu kampaň, na které musíme všichni spolupracovat. Já se těším také i na podněty členů tohoto výboru, které určitě mi budete dávat nejenom dnes na dnešní schůzi, ale v následujících měsících i rocích. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři, říká pan předseda. A okamžitě to bude pětiminutová část otázek a odpovědí. Místo předseda pan Marko Serber. Děkuji vám, pane komisaři, za tento krátký úvod a představení zelené knihy. Já za naši politickou skupinu mohu říci, že my to velmi vítáme a těšíme se na další výměnu názoru o podrobnostech. Jenom teď se ptám, v okamžiku, kdy začne ten proces zelené knihy, aby se to trošku nastínil, jak eh, bude vypadat ten následný postup, tak se musím zeptat, jestli opravdu máme tolik času, abychom na to čekali až do konce tohoto eh, zákonodárného období, <clears throat> abychom přijali legislativu, protože je možné, že mnohem dříve zjistíme, že banky snižují své bilance na <clears throat> základě všech těch okolností, o kterých tady hovoříme a proto by možná bylo lepší, abychom měli ten fungující kapitálový trh eh, dříve a proto bychom možná legislativní proces měli nastartovat dříve, měli bychom eh, jednat konkrétně a co se týče těch eh, prospektů, tady se tím vytváří prostor pro Evropskou centrální banku která by mohla nakupovat eh, více eh, cených papírů. Jde tedy o mm, rozšíření sekuritizace. Ale je otázka, jestli ta sekuritizace bude bezpečnější, pokud se nepodaří eh, získat k dispozici více rizikového kapitálu pro investice. Well, first of all, on... Nejprve, jestli dovolíte, ohledně legislativy, zda teda máme čas čekat. Já samozřejmě nechci, abychom čekali. Já jsem se nesmírně vědom naléhavosti celé této kampaně. A myslím si, že jelikož Evropská komise, nebo když se podíváme na její hlavní priority v oblasti růstu a pracovních míst, tak já skutečně se každý den zamýšlím nad tím, co bych mohl udělat ještě ve své práci, aby tato priorita skutečně, aby, teda, abychom nějakým způsobem nakopli růst i pracovní místa. A pokud jde o CMU, o tuto unii kapitálových trhů, já samozřejmě nechci, abychom o tom rozmlouvali následujících pět let. Já chci, abychom zahájili celou práci určitou rozumnou analýzou, identifikovali možné překážky a budu se snažit dosáhnout určitého pokroku a vytvoření nebo budování jednotného trhu ze zdola. Například u oblasti, které známe, oblasti jakože je prospekt nebo sekuritizace, to jsou pouze příklady, které uvádím, tam bychom mohli udělat velice rychle, dosáhnout velice rychle pokrok. Toho jsem si vědom a právě proto jsme zahájili konzultace zároveň v těchto dvou oblastech společně s konzultacemi ohledně zelené knihy. A pokud si myslím a já, pane Ferpesi, sdílím váš pocit naléhavosti, ovšem v podstatě pouze šest týdnů nás dělí od nového roku a my jsme již pokročili docela rychle doufám, že si nemyslíte, že já osobně snad nějak chci, aby ehm, jsme zde neudělali vše, co je v našich silách. My samozřejmě nebudeme zde vyčkávat dalších pět let. A pokud jde o to, zda to bude legislativa nebo nelegislativa, já si myslím, že v některých záležitostech rozhodně budeme potřebovat legislativní akty, ovšem v určitých oblastech řešení, například tržní přístupy a tak dále, tam, kde jsme již viděli určitou možnost soukromých investic, tam odvětví již samo přišlo s určitými hlavními směry, tak aby ten panevropský trh v této oblasti fungoval. To znamená, že v oblastech, kde nepotřebujeme legislativní akty, ale potřebujeme dosáhnout pokroku, tak já jsem pro, proč ne? Legislativa samozřejmě trvá dlouho, a já chci, abychom začali pracovat co nejdříve. Sekuritizace. Tam si myslím, náš záměr a všichni, kdo na to mají jasný pohled, ti, kteří jsou pro, tak Ehm, se snaží to podporovat, ti, kteří ehm, trošku ještě ehm, mají obavy, jistě přispějí k naší společné rozpravě. Je velice důležité, abychom v tom pokročili, protože tím pádem nejenom ECB, ale banky v bankovním systému budou moci uvolnit své bilance, budou moci půjčovat více ekonomice, což bude pozitivní pro banky a zároveň pro jednotlivé podniky, které potřebují tyto investice. Děkujeme říká pan předseda Nina Čel za SAD. Děkuji, pane předsedo, a ráda bych poděkovala panu komisaři Hilovi za prezentaci. Já vítám to, že si uvědomujete potřebu regulovat kapitálové trhy, unii kapitálových trhů. Vy jste se zmínil o několika záležitostech, tam jestli dovolíte, rovněž bych se zmínila o sekuritizaci Návrh komise vytváří stanoví určité cíle pro dosažení komplexnějšího přístupu v oblasti sekuritizace. Ovšem tento návrh nespecifikuje, jakým způsobem byste chtěli podporovat eh, hluboké likvidní sekundární trhy, tak aby teda podporovali emise a zároveň investice v této oblasti. Jedna z věcí, o které jste se zmínili, je, že potřebujeme projekt. Projekt pro celou 28. Ovšem realisticky skutečně si myslíte, že bychom mohli dosáhnout určitého konkrétního rozdílu pro malé, středně velké podniky, řekněme v Řecku, Německu, Portugalsku, jejich potřeby jsou přece jiné. Je důležité abychom změnili celkovou filozofii, celý přístup a tam musíme udělat ještě více. Ten přístup mm, charakteru půjdu do banky a dostanu finanční prostředky. Další výzva, podle mého názoru, je, jak zde překonat určité své vlastní zájmy. Já jsem um, pro peněžní trhy byla spravodajkou a podstatě vidím, že ten vlastní zájem občas zabrání tomu, aby určitá legislativa skutečně vstoupila v platnost, pokud to mohu takto říct. Jakým způsobem bychom mohli odblokovat rozhodovací proces, který samozřejmě velice často je ovlivněn celým tímto odvětvím, jakým způsobem urychlit celý tento proces, tak abychom skutečně poskytli to, o čem hovořil pan Ferber, to znamená, aby ty návrhy byly realizovány co nejdříve. Děkuji pan komisář. Souhlasím v zásadě s tím, o čem jste hovořila. To znamená to, že malá a střední podniky v různých částech Evropské unie mají různé potřeby, jakým způsobem reagovat na jejich obavy a podle mého názoru odpověď je následující budeme mít různá opatření, sady opatření, která budeme muset uplatnit a pokud se nám to povede, tak by to byla součást správné odpovědi či reakce na celý tento problém, čili jakým způsobem potenciální investor získá dostatečné informace ohledně konkrétního podniku, <clears throat> malého středního podniku, do které by chtěl investovat, pokud máte různorodé informace, proč by investor ve Francii mm, se mohl domnívat, že by mělo smysl investovat, řekněme, do potenciálního high-tech malého podniku někde v Pobaltí. Čili standardizované informace nějakým způsobem, tak aby lidé mohli identifikovat jasně rizika. Některé záležitosti jsou kulturního charakteru, nemůžete nějakým způsobem prostě tady míchat hrušky s jablky a říct prostě mm, mm, eh, tito lidé se přemístí někam, protože prostě eh, se nepřemístí, protože nemají takový ten mm, podnikatel, nemají podnikatelského ducha, nebo jakým způsobem na druhé straně zase například uvolnit různé finanční projekty a tak dále. Já například, co bych chtěl opravdu zúraznit, když jsem hovořil se zástupci různých malých a středně velkých podniků, členských států, tak mě velice překvapilo to, že ti, kteří mají nejméně rozvinuté kapitálové trhy a nejméně diverzifikovaný <clears throat> podnikatelskou scénu, <clears throat> jsou nejvíce nadšení pro <clears throat> tento potenciál kapitálových trhů. Proto bych rád zdůraznil, že je to opravdu projekt pro celou 28. Konkrétní otázka ohledně sekuritizace. Nebo některé z těchto otázek samozřejmě jsou správné, právě proto probíhá konzultace v této oblasti, konzultační proces, musíme mít citlivý, racionální přístup, který by nám umožnil identifikovat celý tento rámec, Prostě potřebujeme mít určitý rámec a pokud ne, tak mm, přistoupíme k legislativě. A pokud je o ty vlastně nějaké soukromé zájmy, mm, to jsou různé zájmy různého charakteru, vy jste se již o tom zmínila, některé jsou komerčního, finančního rázu, nebo lidé mají různé své vlastní národní zájmy. A co musíme udělat v této oblasti, a já se o to budu všemožně snažit, je identifikovat tento problém, nalézt na tento problém řešení. A prostě musíme udělat to, o čem se přesvědčení, že je to správné a argumentovat, vyargumentovat to dostatečně, abychom překonali překážky v této oblasti, naslouchat jiným názorům, ovšem vytvořit si ten nejlepší názor na to, Já vím, že u fondů peněžních trhů právě takto postupujete i vy, čili jaké je to nejvhodnější řešení, nejsprávnější řešení, jít touto cestou a tak to bych chtěl postupovat i já osobně. Děkujeme, říká pan předseda. A za EKR pan Sander Lulz má slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, sedím zde. Vítáme vás mezi námi, pane komisaři. Ano, pokud jde o tuto zelenou knihu. Ohledně CMU je zde mnoho plánů, my to podporujeme plně, vy se zaměřujete na skutečné problémy podniků, přístup k financím. No, samozřejmě já, někteří uh, hovoří, že Eh, možná se to přehání. Ovšem my samozřejmě víme, že hodně z těchto problémů jsou velice komplikované technické problémy a právě proto jsem velice rád, že dvě z hlavních oblastí, které považujete za priority, jsou zaměřeny právě na směrnici o prospektu, ale i o transparentnosti, protože musíme odstranit eh, byrokracii v této oblasti. Otázka. Problematika malých a středních podniků, na to bych se především zaměřil. Dále je to otázka toho, jakým způsobem zajistíme, že budou mít přístup k finančním prostředkům. A nejenom, že se zaměříme na inovační, rychle rostoucí malé a střední podniky, mezinárodně aktivní, ale abychom se zaměřili na ty tradičnější malé podniky, které prostě jsou součástí nebo vůbec tím základem našich ekonomik. To je první dotaz. Druhý zda se aktivně budete zabývat i tím, aby ty klíčové části legislativy v oblasti kapitálových trhů, jakože MIFID a SSRD, aby i tyto oblasti byly upraveny na základě stávajících legislativy, tak aby pomáhali této unii CMU a aby umožnili podnikům získat co možná nejrychleji přístup na naše kapitálové trhy v rámci unie. Děkuji. Děkuji za tyto dotazy a rád bych poděkoval i za podporu naší frakce. Ano, já údajně bych měl vyřešit všechny ty problémy Unie kapitálových trhů. Já skutečně moje manželka byla opravdu nesmírně překvapená, když mi říkali, že jsem vlastně takovým údržbářem, který by to měl udělat, protože já skutečně opravdu teda k manuálním zručnostem mám velice daleko. Pokud je o malé a středně, střední podniky, vy jste velice jasně popsal výzvy, různé podniky na různých úrovních rozvoje, startupy, rychle rostoucí podniky a tak dále. To znamená, my se budeme chtít zaměřit na všechny tyto podniky, na jejich možnost čerpat finanční prostředky a my velice často právě slýcháme o úžasných myšlenkách, které podniků, které se dostanou na určitou úroveň, potřebují růst, ovšem nemají možnost získat dostatečné prostředky, ať už z bankovních institucí nebo kapitálových trhů, tak prostě um, jdou do Spojených států, využívají buď um, Mm, soukromé finance nebo rizikový kapitál. No a samozřejmě, že se usadí v USA a my přijdeme o všechny příjmy, které by nám to mohlo poskytnout. Čili ano, skutečně je to, je to celá škála růstu těchto podniků, různých etap, které bychom měli podporovat, budeme mít různé typy financování v různých etapách. Někdy potřebujeme kmenový kapitál, soukromé financování, rizikový kapitál a tak dále. Náš trh v této oblasti představuje asi pětinu pouze eh, trhu Spojených států, čili potenciál růstový zde rozhodně je. Stávající legislativa, to byl další bod, a jak zajistit to, že legislativa obecně bude napomáhat růstu, podporovat tento růst. Já si myslím, že to je v podstatě úkolem nás všech. Domnívám se, že těch posledních pět let úspěchy mm, řešení finanční krize, bankovní krize, naše le- mm, legislativa v oblasti infrastruktury, to si myslím, že jsou úžasné výsledky velké návrhy v krátkém období, které jsme předložili a podle mého názoru je pouze je v podstatě rozumné si říct ano, trošku se na to podívat z určité perspektivy, podívat se na to, že všechny ty prvky jsou v pořádku, největší výzvy současnosti jsou právě růst a pracovní místa a to představuje potenciálně největší riziko i pro finanční stabilitu. A proto se musíme ptát, zda teda tuto rovnováhu zda byla vždycky um, řádná, kvalitní a tak dále. Měli bychom to udělat stejným způsobem jako pan Barnier u Solvency 2 a um, a u e, toho poměru likvidity, my bychom mohli udělat stejný postup, řekněme, ty požadavky přizpůsobit tak, aby to podporovalo růst. A to je ten přístup, který já osobně bych chtěl prosazovat. Děkujeme. Dobrý den, pane komisaři. Děkuji, že jste se vrátil na náš výbor a děkuji za práci, kterou jste odvedl. Je to velmi dobrý základ a naše skupina vítá tuto iniciativu. Abych to zhrnula, jedna věc, o které jste už hovořil, to je ten harmonogram, eh, který by měl vést eh, ke zrychlenému přijetí. Jak už říkal Markus Ferber, je tady určitý rozpor mezi tím zdůvodněním, zaměstnanost a hospodářský růst a tím odloženým harmonogramem. Měli bychom udělat všechno pro to, aby se to zrychlilo. Akční plán pro finanční eh, služby pochází z roku 99, eh, takže by to mohlo trvat eh, skoro 20 let, než by to dospělo k nějakému konci pod vaším vedením. Za druhé, je tam příliš mnoho Eh, eh, i těch trhů je tam mnoho. Měl by to být hlavně jeden eh, jednotný trh a já si myslím, že bychom měli využít této příležitosti proto, abychom ty trhy více propojili, abychom zabránili fragmentaci trhu. A co tedy navrhujete proto, abychom ty překážky překonali? Byla tady řeč o tom, že byste měl fungovat jako e, instalatér, který má na starosti ty trubky které by se měly zprůchodnit. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že ESMA by měla mít posílenou roli v tomto smyslu, že by se mohly zprůchodnit některé ty ucpané trubky mezi členskými státy. Víme, že eh, už u bankovní unie jsme udělali velký krok eh, dopředu. A potom ještě jedna, ne možná tak malá věc, eh, kterou vy máte také v tom svém materiálu, to je ten kulturní aspekt eurozóně. Eh, jsme provedli řadu věcí, které vypadají velmi hezky na papíře, euro jako takové například, ale potom si uvědomíme, že mít měnu s lidmi, kteří nemají úplně stejný pohled na roli centrální banka, na um, ekonomiku, tak zjistíme, že je to mnohem komplikovanější. Já jsem ze státu, kde všechno, co je soukromé, je považováno za podezřelé a lidé nemají eh, ve zvyku využívat eh, trhy a proto mám pocit, že tady pořád panují odlišné kultury a to by mohlo vést ke značným problémům. Abych zodpověděl eh, tu vaše poslední věc eh, nejprve, tak já to beru eh, hodně vážně. Nejsem naivní, abych si myslel, že jenom legislativa nebo nějaká jiná opatření najednou povedou k tomu, že miliony lidí se budou chovat naprosto jinak a změní eh, své zaběhané eh, vzorce chování, které se tady zavedly v posledních několika z těch letech. Ale kapitálové trhy rostou, takže tady určitá poptávka je, na tom bychom měli stavět. Měli bychom také identifikovat ty prvky, které brání tomu, aby se to rozvíjelo ještě víc. A k té rychlosti, tak eh, v mém pohledu to jde ještě dál do minulosti než rok 99 už eh, ve smlouvě, ne, v římských smlouvách eh, je zmínka o kapitálových trzích, takže už to celý tento plán trvá více než půl století. A já z toho vyvozuji několik věcí. Za prvé, že bychom neměli přehánět to, co je možné eh, změnit a co je možné eh, dosáhnout, ale na druhou stranu jsem velký zastánce politiky a že v situaci, kdy se změní okolnosti a vznikne nějaká příležitost a je nějaká výhodná konstelace, tak bychom toho měli využít. A já si myslím, že právě tato příležitost eh, teď vznikla. Měli bychom znovu se do toho pustit, měli bychom znovu se snažit budovat jednotný trh Jeden eh, pro eh, kapitál a to, co jste říkala o rychlosti a o ambicích, tak s tím naprosto souhlasím. A myslím, že všichni si to budeme mít na paměti. Já se budu snažit to pohánět ku předu. Ale snažil jsem se také z toho celého plánu vyjmout určité prvky, které je možné přijmout rychleji, na základě toho vytvořit důvěru ostatních partnerů a přesvědčit eh, je o tom, že by to mohlo fungovat a překonat taky jejich výhrady. K vaší otázce o ESMě, jestli eh, by se měla posílit role eh, ESMy. V našem materiálu je pasáž o dohledu a o tom, jestli by tady měla být vyšší konvergence pravomocí mezi různými orgány. A já si myslím, že bychom potřebovali mít nějaké, nějakou analýzu, která by řekla, že ty, to institucionální uspořádání, které eh, platí relativně krátkou dobu, skutečně funguje. Nicméně v té zelené knize ta otázka je, měli bychom se tím zabývat a měli bychom potom to řešení hledat na základě poznatku Fabio De Mazi Zague. Jak eh, vzhledem k tomu, že Markus Ferber a Sylvie Goulart se ptali na tu kapitálovou unii a snažili se vás v tom eh, co nejvíc pohnat, tak já bych eh, řekl, radši to udělejte pořádně než rychle jak možná by také řekla vaše žena, kdybyste něco měl doma opravovat. A mám několik poznámek k té kapitálové unii. Problémy, které my teď vidíme v současnosti v Evropě, nejsou ani tak problémy s likviditou. Myslím, že likvidity je ve finančním systému hodně, ale úvěry nejsou poskytovány a myslím, že každý bankéř vám řekne, že úvěry je možné dávat jenom pokud je po nich poptávka, takže bychom měli řešit spíše stranu poptávky. A jak jeden slavný evropský ministr financí jednou řekl, máme problém s poptávkou po investicích. A tento slavný minister financí byl Wolfgang Schäuble a ne Varoufakis. Neměli bychom porovnávat americké kapitálové trhy a evropské, to jsou historicky velmi odlišné oblasti. V Evropě se více opíráme o tradiční eh, uvěrování bankami, v Evropě to, to má mnohem vyšší podíl a nemůžeme najednou eh, eh, to změnit. A dále chci říci, že v té vaší iniciativě je celá řada velmi pozitivních věcí, se kterými souhlasím, například revize směrnice o prospektech a Eh, směrnice o soukromém investování, ale také si myslím, že institucionální investoři mají svou roli v reálné ekonomice, měli by také nesou odpovědnost za to, aby jednali proticyklicky. S tím jsou spojená určitá rizika, já nemám nic proti eh, transparentní a jednoduché sekuritizaci, ale nemyslím si, že tranching, který je popsán v tom vašem materiálu, by tomu napomohl. My máme pocit, že by E, tím vzniklo víc nejistoty, složitosti a konflikty zájmu, morální hazard. A na závěr mám ještě jednu otázku na vás. Zpětná vazba, kterou my máme od firm, e, zejména od malých firm, jak víte, odjedete evropské ekonomice zejména, tak e, mnoho z nich si myslí, že sekuritizace je pro malé firmy příliš komplikovaná, složitá a ani se Kdyby to bylo dotované, tak by to příliš nefungovalo. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Nejprve je potřeba říci, jak jste říkal, vždycky je tady poptávka a nabídka a to hlavní zaměření v mé práci je v oblasti nabídky, ale souhlasím s vámi, že je potřeba řešit obě strany této mince. A souhlasím s tím, že bychom neměli přenášet nějaký eh, model ze zahraničí, jako například ze Spojených států. Já souhlasím s tím, že tady máme jinou kulturu, jinou historii, jiný právní režim a tak dále. A já s vámi eh, o tom naprosto souhlasím. Pokud Existují nějaké příklady, které si zasluhují, abychom eh, analyzovali a poučili se z nich, tak eh, bychom eh, to dělat měli. Já jsem se jenom zmiňoval o velikosti těch trhů v Americe a v Evropě. A souhlasím také s tím, že Tady máme velmi silnou tradici bankovních služeb. A nesnažím se teď ty tradice nějak podkopávat nebo oslabovat, ale spíše doplnit o další možnosti. V částech Evropské unie to funguje dobře a tam eh, budou lidé určitě chtít eh, dál si půjčovat od místních bank, ale tam, kde to tak dobře nefunguje, tam by určitě byli rádi, že budou mít alternativní způsoby financování. A to mi přijde jako velmi rozumný směr, kterým bychom se měli ubírat. Také vítám to, co jste eh, říkal o sekuritizaci, že by měla být jasná, transparentní. a bude záležet na těch podrobnostech. Ty bychom měli společně vyřešit v rámci těch konzultací a měli bychom také zúročit všechny ty technické posudky, například od ECB nebo od Bank of England, od Batilejského výboru a tak dále, abychom měli vyvážený eh, přístup a mohli vytvořit eh, rámec, který by vyřešil všechny ty výhrady, o kterých jste hovořil vy, ale tady by také umožnil bankám, aby využívali sekuritizaci. Protože to usnadní život jim a oni by potom v tom jejich vlastním prostředí by mohli půjčovat a poskytovat úvěry malým podnikům. Děkuji vám a teď za zelené ven Bigold. No, pane komisaře, buďte vítán. Nejprve bych chtěla říci, že mě velice zajímalo toho, co jste eh, říkal o svých eh, opravářských schopnostech, protože když jsme spolu hovořili, tak jste říkal, že jste velice dobrý zahrádkář a teď tedy nechápu, jak můžete být dobrý zahrádkář a přitom eh, vlastně nejste příliš šikovný s nějakými těmi udržbářskými pracemi, tak to tady nechápu, jak to můžete zvládat. Tak, teď tedy k té kapitálové unii. Za prvé, my tuto iniciativu vítáme, domníváme se, že je užitečná a také vítáme i e, celou řadu myšlenek, které jsou nastíněny v zelené knize. Konkrétně vás e, žádáme, abyste e, se držel té myšlenky jednoduchých produktů pro ty drobné subjekty. Víme, že je zde celá řada překážek. Pokud jste bude jednodušší finanční um, produkt, tak se zlepší konkurenční nabídka, takže to bude lepší pro spotřebitele, spotřebitelé budou mít lepší nabídky, takže bychom chtěli, abyste se vlastně držel této myšlenky. Za druhé, myslím si, že je trošku škoda, že co se týče principů, tak myslím si, že zelená kniha by měla jasně hovořit o tom, jak skloubit evropský kapitálový trh s evropskými hodnotami. Co tím myslím? Myslím si, že orientace na dlouhodobé financování a na udržitelné financování, to znamená, tam jsou ty, sociální, ty produkty sociální, environmentální a také produkty, které souvisí třeba s, korpora, s corporate governance, tak ty by měly být vlastně nad těmi uh, finančními Eh, produkty. Takže myslím si, že by to mělo být tak, že ta unie kapitálových trhů by měla celkově sloužit celé Evropské unii a neměla by sloužit pouze krátkodobým zájmům akcionářů. Myslím si, že tyto zásady by měly být vlastně zakotveny do celé této iniciativy a nemělo by se to soustředit pouze na vytvoření nějakých speciálních finančních produktů. A pak mám ještě třetí komentář, který se týká bank. Souhlasím s vámi, že firmy eh, potřebují větší eh, portfolio různých zdrojů financování, ale jak vidíme, existují různé regulační zábrany a některé drobné banky, které fungují třeba velice dobře v některých členských státech, se dostávají do problémů. A otázka je, zda by tedy bylo možné vlastně ještě vedle té Unie kapitálových trhů připravit takový speciální projekt, který by pomáhal těm malým drobným bankám, aby mm, tedy dokázali přežít Myslím si, že to právě vůbec eh, vlastně by nebylo, eh, že by to nešlo proti sobě, že by to vlastně bylo doplňkem té mm, unie kapitálových trhů. Děkuji. Děkuji za to, <clears throat> za ten dotaz. Takže zaprvé, co se týče zahrádkářství a udržbářských prací, myslím si, že zahrádkářství je takové dost, <clears throat> tam vlastně mm, tedy něco ryjete a když to tedy zryjete špatně, tak to tedy nebude mít tak hrozné následky, jako když zapojíte špatně v domácnosti nějakou trubku. E, teď tedy, <clears throat> co se týče e, žádosti po, po jednoduchých produktech, souhlasím s tím. Myslím si, že je důležité, abychom mysleli na drobné investory. A pak e, ještě je něco, co vlastně jde trošku mimo tu, ty kapitálové trhy, ale také bych eh, chtěl o tom přemýšlet a vítám vaši podporu. Myslím si, že podívat se obecně na finanční služby pro drobné subjekty, to si myslím, že na to bychom se měli podívat. A měli bychom také zajistit, že na ty finanční služby se budeme dívat eh, z toho pohledu, jak zlepšit konkurenci, jak tedy dosáhnout levnějších produktů pro spotřebitele. Takže možná bychom se na to měli podívat jak si spíše zblízka, než z nějaké výšky stratosféry. Takže myslím si, že eh, někdy v průběhu, nebo později v průběhu, v průběhu tohoto roku se nad tím ještě zamyslím. No a potom eh, vaše žádost o to, aby ten projekt byl dlouhodobý a udržitelný. S tím souhlasím. Myslím si, že také je to jeden ze způsobů, jak právě kapitálové trhy mohou pomáhat, protože pokud zde máme dlouhodobé investice, eh, máme zde třeba pojišťovny, penzijní fondy, pokud vlastně se bude in dlouhodobě investovat třeba do infrastrukturních projektů, tak to si myslím, že jsou všechno dobré příklady toho, kde dosáhneme takové udržitelnosti, o které hovoříte. Pak jsou zde některé specifické produkty, třeba ty zelené bondy. Mm, na to si myslím, že je také dobré se podívat zblízka, třeba v některých zemích. Také vím, že je celá řada podniků, které se domnívají, že je to vlastně zajímavé i komerčně, kromě toho, že to je také e, dobré sociálně a environmentálně. Teď dále, co se týče těch drobných malých bank. Myslím, že některé členské státy se zaobírají eh, tím návrhem, o kterém vlastně hovoříte. Já velice rád eh, o této věci s vámi budu hovořit, podívat se na tu, rád se podívám na tu otázku postavení bank. Sice to je trošku mimo ten projekt Unie kapitálových trhů, ale myslím si, že je také rozumné zamyslet se nad tím eh, a velice rád se nad tím ještě podrobněji zamyslím, protože já vlastně vždycky budu usilovat o to, abychom zaprvé mohli podpořit eh, růst, snížit rizika a také nevěřím v nějaká taková paušální řešení, která budou vlastně pro všechny. Takže já chci spíš, abyste byl diversifikovaný finanční systém. Děkuji nyní za EFDD, Margot Parker. Dobrý den, pane Lorde. Myslím si, že vám nemusím připomínat, že Juncker je vlastně váš šéf, když říkáte, že ohledně Spojeného království neexistuje něco speciálního, tak se chci zeptat, za jakých příležitostí, nebo jak si můžete třeba mm, představit, že by britský ministr vlastně předkládal takovéto názory. Chci se také zeptat, jakou máte odpovědnost v oblasti finanční stability. Myslím si, že asi minulý týden jste se trochu oddechl, když došlo k prodloužení záchranného programu Řecka. Zajímá mě váš názor na toto. Hmm. Co se týče vašeho prvního dotazu, já, já bych nikdy neřekl, že Británie je v něčem speciální. Já, když jsem hovořil o Unii kapitálových trhů, což je něco, v co velice věřím, je to, že jsem řekl, že Unie kapitálových trhů je pro celou 28 a za druhé, když mm, se lidé ptali, zda je to tedy pouze projekt pro finanční centrum Londýna, tak já jsem jim řekl, pokud zde bude jednotný fungující eh, trh kapitálových trhů, kde budou firmy silné, kde budou poskytovat dobré služby a budou konkurenceschopné, budou mít tedy příležitosti, tak eh, to pak bude platit pro všechny firmy, ať už budou sídlit kdekoliv. No a co se týče vašeho takového širšího komentáře, který se týká situaci v Řecku, já to mohu říct pouze stručně, eh, že opravdu je tomu tak, že členové euroskupiny obecně a Řecko se snaží najít cestu, jak skloubit ty problémy, které před nimi stojí, eh, s, při, s, s možnými E, řešeními, jak tedy splnit své závazky a jak e, vlastně umožnit to, aby Řecko zůstalo v eurozóně, protože také Řecko si velice silně přeje zůstat v eurozóně a stejně tak i e, zbylá eurozóna si velice silně přeje, aby Řecko zůstalo v eurozóně. Děkuji, paní Karbar Kapel. Komisáři, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji za váš popis návrhu o kapitálové unii. Je to velmi důležité téma od těch od podpisu římských smluv Eh, eh, jsme se teď dostali do situace, kdy to je eh, více důležité, než kdy předtím. A to právě proto, že v Evropě máme investiční výpadek ve výši 400 miliard euro. A mě by zajímalo, co si myslíte o dlouhodobých investičních projektech. V zelené knize je zmínka o tom, že Eh, je, jsou tady obrovské částky, eh, které jsou k dispozici v penzijních fondech a které by mohly být využity k financování eh, projektu. Víme, že Junckerův plán počítá 315 miliardami, ale to tedy je pouze jenom velmi krátkodobý a ne dlouhodobý program, aspoň tak, jak to vypadá. Proto mám na vás otázku, která je následující. Jeden z těch cílů, které jste ještě uváděl ve vašem plánu, je vytvoření dlouhodobých investičních fondů. A mohl byste tady popsat, eh, jaké pobídky byste vytvořil pro to, aby institucionální investoři, zejména penzijní fondy a pojišťovny, investovali své prostředky do evropských infrastrukturních projektů. A za druhé, jak se chcete více přiblížit svému cílu, aby v Evropě vznikly dlouhodobé investiční fondy, které by umožňovaly a podporovaly právě tyto investice do zaměstnanosti a hospodářského růstu. Well, I think, uh, uh briefly, but, but the question... Ano, já se domnívám, že nejlepší způsob, jak podnítit dlouhodobé investice vlastně je součástí právě toho, o co se snažíme při budování Unie kapitálových trhů. Nedávno jsme teď eh, přikročili k určitým krokům, bylo to na konci roku, abychom tedy založili ten Evropský fond pro dlouhodobé investice. A budeme teď usilovat o to, aby se to všechno dobře rozběhlo a fungovalo to řádným způsobem. Ale myslím si, že pokud by Unie kapitálových trhů fungovala lepším způsobem, tak ten druh dlouhodobých investic, o kterých jste hovořil, jako třeba pojišťovny, penzijní fondy a tak dále, tak eh, ty mohou potom třeba Ehm, investovat. Je to vlastně důležité pro in, také infrastrukturní projekty, kde jsou zapotřebí dlouhodobé investice. Takže pokud bychom celý ten systém zefektivnili, tak také vytvoříme více možností právě pro ty dlouhodobé investice, o kterých mám pocit, eh, eh, hovoříte, o, kterých, o které máte zájem. A v tom Junckerově plánu, kde je 315 miliard eur, to je vlastně takový začátek, je to krátkodobé nebo středně dobé opatření a pak tam je právě ještě podpůrné doprovodné opatření, což je ta Unie kapitálových trhů, která usiluje spíše o dlouhodobý nebo střednědobý dopad. Děkuji, říká pan předseda. Děkujeme panu komisaři Hillovi. Bohužel tedy musíme eh, tuto část schůze ukončit, protože pan komisař spěchá na let do USA. Omlouvám se kolegům, kteří už se nedostali ke slovu během diskuse. Pane komisaři, děkuji vám za prezentaci vašeho dokumentu, také děkuji za velice plodnou diskusi a budeme pokračovat ve spolupráci v této oblasti Unie kapitálových trhů. Velice děkuji. Please may I ask the press to, to leave now. We need to... Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v další části dnešní schůze. please? Can I ask you to take seat? Vážené eh, kolegyně, vážení kolegové, poprosím všechny, abyste zaujali svá místa. Colleagues, please, we have to start. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahájíme další bod. Prosím vás, abyste všichni zaujali svá místa, případně opustili jednací sál. Dovolte mi nyní uvítat předsedu Euroskupiny, pan Jerun Tysonboom, zavítal mezi nás. Proběhne hospodářský dialog jak víte, tak eh, hospodářský dialog s euroskupinou je základní nástroj pro diskusy s Evropským parlamentem. Eh, známe klíčovou úlohu euroskupiny v eh, evropské ekonomické správě. Náš hospodářský dialog je vlastně také součástí demokratické odpovědnosti. Jak víte, tak euroskupina je taková zvláštní instituce, má neformální roli podle smluv, není to tedy legislativně zřízená instituce, ale je to naprosto zásadní instituce pro řízení a zprávu eurozóny. Má také některé velice důležité úkoly a mm, po vytvoření mechanismu stability, který je také velice důležitým nástrojem pro řádnou zprávu ekonomické a měnové unie, je právě role euroskupiny ještě relevantnější. Takže je důležité, abychom eh, také mohli jaksi tu mm, euroskupinu kontrolovat, eh, aby tedy mohla, bychom mohli vykonávat demokratickou kontrolu. Takže jsem velice rád, že pan předseda Blum se zapojuje do pravidelného dialogu s Evropským parlamentem. Jak víte, tak na programu máme tedy obecný přehled hospodářské situace v eurozóně. Také jsme v klíčové fázi evropského semestru, no ale zároveň tak jsme také uprostřed strategické diskuse, která se týká Řecka, a velice rádi si vyslechneme právě pana předsedu Diose Bluma o e, situaci v Řecku, jak je to tedy s předložením toho seznamu reformních opatření, jak, který byl předložen včera ze strany Řecka, jak tedy probíhá e, to posouzení toho navrhovaného seznamu. Děkuji a hned vám tímto dávám slovo. Um, ano, děkuji, vážený pane předsedo, vážené členové, vážení poslanci, poslankyně, jsem velice rád, že eh, mohu být zde přítomen eh, ve vašem výboru. Ještě předtím, než se dostaneme k Řecku, tak bych chtěla hovořit ještě o dalších věcech. 1. ledna, jak víte, se eh, Litva stala 19. členem eurozóny, zavedla euro. Zavedení euro bylo opravdu něčím, co je pro Litvu úspěchem a je to také i zaslouženým úspěchem. Nejprve tedy tam probíhal konvergenční proces, také tam vlastně eh, po finanční krizi došlo k ekonomickým eh, reformám, k ekonomickému programu a teď tedy ten přechod na euro proběhl plyně a veřejná podpora nové měny je vysoká, takže to byl dobrý eh, zahájení rok roku 2015. Ale co se týče ekonomických výhledů pro eurozónu, o tom jsme hovořili minulý týden, zatím tedy je to zdroj takového opatrného optimismu, očekává se růst v eurozóně zhruba 1,3% v roce 2015, což by a mělo by se to navýšit asi na 1,9% v roce 2016, to jsou tedy odhady. Domácí poptávka se posílila, také došlo k poklesu cen energi energií, souvisí to i také monetární politikou ECB. To obojí mělo tedy pozitivní efekt, čili to jsou dobré zprávy. Nicméně musíme zůstat realističtí. Pouze tato podpůrná monetární politika nemůže sama o sobě zůstat jediným nástrojem na podporu růstu a ani pokles cen ropy vlastně není takovým jediným nástrojem, který má vést k růstu. Čili potřebujeme Eh, konstruktivní reformy, potřebujeme strukturální reformy, potřebujeme zlepšit produktivní investice, které jsou zásadní k tomu, aby naše ekonomiky byly konkurenceschopnější. Také musíme zachovat fiskální opatrnost, aby zde byla stabilita zásadní pro růst. Zároveň eh, Euroskupina bude i nadále velice pečlivě zkoumat pokrok v těch, ve všech těchto oblastech. Dále, co se týká právních, správných strukturních politik, tak to je naší největší výzvou. Je to také velice důležité, pokud se má i nadále využívat likvidita ECB. Je důležité, abyste byli účinnější e, trhy práce. E, je důležité, aby tedy nezaměstnaní e, snadnějším způsobem našli práci. Chceme také posílit konkurenceschopnost, chceme posílit také trhy produktů a služeb, musíme je reformovat a také je zapotřebí přesunout daňovou zátěž eh, z práce do jinam, a to v celé řadě našich zemí. Reformy probíhají v celé Evropě. Eh, když se podíváme na doporučení eh, pro eurozónu z roku 2014, tak Euro, Evropská, Euroskupina se dohodla na společných principech, že má být sníženo daňové zatížení práce. Také se ještě k tomu vrátíme příští měsíc. Budeme také úzce spolupracovat a koordinovat naše politiky, abychom tedy našli cestu vpřed. Dále, co se týče investic. Samozřejmě, že stávající činnost eh, na ECOFINu, která se týká investičního plánu a také iniciativy financování pro růst, to je zásadní pro eurozónu a já vím, že i zde Evropský parlament odvádí cenou práci. Takže je důležité, abychom zde měli životaschopné investiční projekty a také jak e, soukromé, tak veřejné financování a to může přinést okamžité, pros, e, okamžité výsledky. Nicméně musíme nejenom posílit veřejné nástroje, ale také musíme dokončit jednotný trh, je také důležité, abychom pracovali na vytvoření Unie kapitálových trhů, abychom se soustředili na digitální agendu, na energetiku, to je všechno stejně důležité. Dále, co se týče fiskální politiky, zde jsme učinili mnoho pokroku, jak víte, došlo ke snížení deficitu v eurozóně, teď je to asi 2,6 HDP v průměru, to je tedy um, očekává se ještě odhad, že v letošním roce se v eurozóně ten deficit ještě sníží na 2,4%. Nicméně to je ještě stále vysoké, takže potřebujeme určité rezervy, určité nárazníky, jak se vyrovnat s problémy v budoucnosti, ale zcela jistě očividně došlo k úspěchu. Už druhý rok se konala vlastně speciální zasedání euroskupiny, aby, bylo, aby byly posouzeny rozpočtové plány. Žádný rozpočtový plán nebyl považován za nevyhovující, nicméně euroskupina eh, si byla vědoma toho, že u celé řady členských států je ohroženo dodržování pravidel paktu o stabilitě a růstu. Takže my se chceme také snažit soustředit se právě na tyto problémy. Eh, ještě se tedy vlastně čeká Eh, očeká, eh, ještě se čeká hodnocení komise. My o tom budeme hovořit na schůzi v březnu, pokud tedy komise to své hodnocení dodá včas. Teď se chci ještě podívat na programové země a země, které jsou vlastně v režimu dohledu. Takže co se týče Irska a Portugalska, zde už vlastně na konci 2014 byly ty eh, dohledy dokončeny. Irsko pokračuje v pokroku na několika frontách Dokonce růst v Irsku eh, dosáhl 4,8 v roku 2014 a na rok 2015 se očekává růst 3,5 Také v loňském roce velice silně narostla zaměstnanost a očekává se i, že letos bude zaměstnanost dále růst. Portugalsko. Zde tedy se také zlepšují stále podmínky ekonomické, finanční, eh, také stále se pokračuje v reformách, jsou zde opezřetné fiskální politiky, e, také se zlepšila i konkurenceschopnost a zvyšuje se i vnější poptávka. Komise očekává, že portugalská e, situace se postupně zlepší a že také dojde k postupnému snížení nezaměstnanosti. Kypr také pokračuje stabilně ve svém programu, došlo k pokroku v fiskální oblasti, a v roce 2015 by se kyperská ekonomika měla navrátit k růstu. No a zde tedy ehm, myslím si, že je tedy politování, že parlament eh, pozastavil nedávno eh, schválený eh, zákon. Je to velice důležité, pokud chceme nadále pokračovat v reformách pokud je o Řecko, minulý čtvrtek řecké úřady oficiálně požádali o rozšíření stávajícího produktu, stávajícího programu, který známe pod názvem MSASA. Je to dohoda, která no, skutečně je to velice obtížné vyslovat hm, celý tento název. Je to program či dohoda pro Řecko. Dohodli jsme se o rozšíření i bondů v rámci EFSF, to znamená, to je hm, takový buffer, který mám k dispozici pro Řecko, hm, který by mohl pomoci rekapitalizovat banky v případě potřeby. Euroskupina dosáhla dohody dohody eh, o budoucím vývoji minulý pátek. Dovolte několik hlavních bodů. Jednak jsme se rozhodli, že toto rozšíření tohoto období umožní Řecku dostatečný čas, tak aby splnilo požadavky stávající dohody řecké úřady slíbili několik bodů našim partnerům, včetně závazku toho, že nebudou ustupovat z opatření, která již byla přijatá, nebo nějaké unilaterální akce, které by měly negativní dopad na fiskální cíle, ekonomickou obnovu či finanční stabilitu této země, nebo že nedojde mm, samozřejmě k tomu, že by rušili jejich finanční závazky vůči všem eh, věřitelům a samozřejmě i závazek, eh, že ten primární fiskální přebytek využijí eh, k tomu, aby zajistili udržitelnost eh, dluhu. My jsme se dohodli, že řecké úřady budou spolupracovat s Euroskupinou, komisí, ECB, IMF, tak aby skutečně jsme flexibilně pracovali v rámci celého tohoto programu, což umožňuje to, aby jsme nahradili některá opatření novými opatření, pokud tato nová opatření splňují stejné cíle. Řecká vláda eh, se zavázala k hlubokým skutečně širokým strukturálním reformním procesům, které by měly umožnit růst, zlepšit zaměstnanost, zajistit stabilitu, odolnost finančního sektoru a samozřejmě zajistit určité sociální podmínky takové prezentovali včera v seznam těchto reform. Některé noviny tvrdí, že k tomu nedošlo, skutečně k tomu došlo, i když to bylo opravdu pozdě, a takže ale přece jenom včas pro nás a ECB komise IMF dneska ráno právě hodnotí celý tento seznam a bude mít k dispozici takové první náhledy na to, zda je to dostatečně komplexní program, který by mohl být základem opravdu určitého komplexnější, komplexnější revize celé této oblasti. Na základě dohody zpátku členové Euroskupiny skupiny zahájí národní postupy, které by mohly umožnit právě čtyřměsíční prodloužení této dohody, tohoto programu, jakož i eh, bondu v rámci toho řeckého fondu. Řecké úřady hm, poté doplní všechna tato opatření, která prezentovali včera, samozřejmě předloží detaily, podrobnosti a budou se snažit dosáhnout dohody s Euroskupinou a členskými státy do konce dubna. Skutečně opravdu to je nejzaší termín. Pouze dohoda hm, celého tohoto tohoto revizního procesu nebo odsouhlasení tohoto procesu umožní využití té finanční tranše, která je ještě k dispozici v rámci programu EFSF, jakož i transfer všech těch profitů v rámci SMP z roku 2014. Bundy v rámci bufferu budou k dispozici v rámci tohoto prodlouženého období, mohou se využít pro rekapitalizaci bank nebo, problém, nebo řešení problému bank. Ovšem budou k dispozici tyto prostředky pouze na základě žádosti ze strany supervizora SSM mechanismu v rámci ECB. Tato dohoda státku, a já doufám, že dneska rovněž dospějeme k určitému pokroku v této oblasti s národními parlamenty v rámci tohoto týdne a já doufám, že tím obnovíme důvěru mezi všemi zúčastněnými stranami a umožníme obnovu Řecka opětovně dostat na tu správnou cestu. To oživení zásadní je pro nás stabilizace situace v Řecku a zároveň dostatečný čas, abychom mohli, spolu, abychom mohli připravit další spolupráci s Řeckem v této oblasti, překonali toto problematické období období a já si myslím, že tomu napomůže právě ta dohoda zpátku. Děkuji, pane předsedo, to je z mé strany vše. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme předsedovi Euroskupiny a začínáme naši sadu otázek a odpovědí. Borker Bals je prvním za EPP. Děkuji, pane předsedo, pane Dijsselblume. I vás tady velmi srdečně vítám. Děkuji vám za to velmi eh, konzistentní a opatrné vedení eh, euroskupiny. Eh, za to bychom vám měli poděkovat především. Já jsem teď eh, slyšel, že jste říkal, že řecká vláda bez prodlení, bez držení předala ten seznam reform. Já jsem se včera díval na interview s řeckým ministrem financí Varfokisem na CNN a ten říkal, že za to zdržení nemají zodpovědnost oni, ale euroskupina a že proto tedy to bylo předloženo teprve v úterý dopoledne. A mě by zajímalo, kdybyste mi mohl otevřeně říci, kdo za to může. Protože byste také hovořil o tom, že je eh, potřeba znovu nastolit důvěru mezi partnery a já mám pocit, že právě v těch posledních týdnech, tedy od nástupu do funkce nové řecké vlády, myslím, že hodně důvěry tady bylo promrháno. A proto by mě zajímalo, jestli je možné v krátké době znovu nastolit důvěru. A potom samozřejmě vyvstává otázka, jak vážně vlastně řecká vláda eh, to zamýšlí s reformami. My jsme to pozorovali, nebo pozorujeme to už čtyři roky, vy jste celou tu dobu šéfem Euroskupiny, určitě v tom máte obrovské zkušenosti, hodně jsme slyšeli různých slibů. Jak vážně tentokrát můžeme brát to reformní úsilí řecké vlády a ty sliby, které byly vyneseny? Děkuji vám. very much for Děkuji za tyto dotazy ne, nešlo žádné spoždění, já nemohu říci, kdo je zodpovědný za něco, k čemu už vůbec nedošlo. Řecká vláda byla požádána o poskytnutí poskytnutí tohoto prvního seznamu, jejich záměru v oblasti opatření 11 15 jsme to obdrželi, takže skutečně aspoň já do mé eh, e-mailové schránky, čili já skutečně ani Euroskupina nežádala nějaký další čas, čili mělo by to být v pořádku a doufáme, že i ten výsledek bude, bude pozitivní. Důvěra. Já už jsem to vlastně zmínil několik týdnů po volbách v Řecku, tomu období před volbami samozřejmě, že důvěra ze strany členů, některých členů euroskupiny byla oslabena. Ovšem ta dohoda zpátku je takovým prvním krůčkem k obnově důvěry, ke spolupráci. Já tím se dostávám ke třetí dotazu, jak skutečně seriózně bere nová řecká vláda tyto reformy. Já myslím, že velice seriózně. Ovšem je to nová vláda, má jinou politickou vizi, právě proto chtějí vidět určité změny v rámci, těchto, v rámci této konkrétní dohody pro Řecko. A my se budeme muset podívat na to, zda dosáhne těch cílů ohledně fiskální stability, ekonomického oživení, stability finančního sektoru. Flexibilita v tom programu vždycky byla, my jsme vždycky vyjednávali s vládami v rámci programu, mm, vyjednávali různé, řekněme, podmínky, časové mm, možnosti, náhrady nějakých opatření a to musí udělat řecká vláda, ovšem na základě jasné silné spolupráce, nemůže to být unilaterálně a říct si polovina programu prostě je za námi, uděláme to nyní jinak, to nemůže tak to vypadat, samozřejmě musí to být společná práce, pokud chtějí, aby to financování z eurozóny pokračovalo a to požadují. Čili ano, určitě berou to seriózně, ovšem je to první krůček, nebude to jednoduché, není to nějaké nové MOU, mm, je to prostě nová dohoda, je to záležitost, kde by mohly například některé záležitosti opatření omezit, změnit a tak dále. Ovšem, ano, vytvořit určitou novou dohodu s novými prvky, který, které nám umožní kvalitně plnit všechny ty podmínky. Děkujeme. Za SAD Elisa Ferreira je koordinátorko. Máte slovo. Děkujeme za to, že jste mezi námi. Pane předsedo, dovolte dva dotazy. První se týká vašich odpovědí, když vás pozval Ekon na setkání. My jsme se ptali, jak politicky odpovědná je trojka prezidentovi či předsedovi euroskupiny? Do jaké míry? A vy jste odpověděl, že vy jakožto předseda nebo předseda euroskupiny nemá dostatek sekretariátu pracovníků, kteří by mu umožnili vyjednávat všechny ty podrobnosti, detaily, že v podstatě jste mm, se spolehala na hodnocení Evropské komise. Minulý týden ovšem v průběhu schůzky euroskupiny komise prostřednictvím Pěra Moskovičiho, pana komisaře, přišla s návrhem tohoto programu pro Řecko a finanční ministr Řecka řekl, že mm, by to mohli okamžitě podepsat, ovšem údajně to bylo změněno, přišli s novým návrhem. Ovšem, tam došlo k určitým problémům vlastně důvěry finanční, které na to hned reagovaly, došlo k tomuto prodlení dlouhému. K čemu došlo teda? Proč? Kdo je zodpovědný za řízení celé této agendy? jít, pokud jde o důvěru na vaší straně, komise a tak dále, to je první otázka. A druhá? Probíhají jednání, potřebujeme stabilizovat klima těchto jednání. Podepsal byste Eh, slova Maria Dragio ohledně toho, že eurozóna prostě musí být uchována za jakoukoliv cenu. A Jean-Claude Juncker, který řekl, že Řecko nevystoupí z eurozóny. Je toto permanentně na vašem programu? Tak toto vnímáte a v jakém duchu probíhají jednání, pokud jde o strukturální reformy? Děkuji. Děkuji. Nejprve a já jsem to již zmínil, instituce plní určitou poradní roli pro euroskupinu. Je pravda, že můj sekretář je maličký, nemohou provést práci ECB, komise, IMF společně to v rámci těchto speciálních programů. Ovšem na konci dne jde o politické rozhodnutí. Když lidé tvrdí, že za to může trojka, tak já tvrdím, že byste měli venit euroskupinu, protože tam probíhají konečná rozhodnutí a mm, i finanční prostředky tudy proudí z těch zemí, které poskytují finanční prostředky do evropských fondů. Vy jste se zmínila o dokumentu, který prezentovala komise. Byla to jednání mezi Řeckem a zbytkem euroskupiny proběhlo několik setkání, které museli nalézt řešení, jež by podpořila řecká vláda, ale i ostatních 18 ministrů v rámci euroskupiny. Čili my potřebujeme čas. Těch, je jasné, že tě poslední několika týdny řecká vláda si musela uvědomit jejich vlastní stanovisko politické, finanční, Museli jsme vést jednání v rámci euroskupiny ohledně možných změn či nemožnosti změn stávajících smluv. A myslím si, že ten výsledek je pozitivní, čili já se nebudu se mm, zabývat tím, jak probíhá ten proces. Bylo to potřebné, byla to konfrontace určitá politického charakteru, ale zároveň pokud jde o podstatu těchto programů euroskupiny. Souhlasím jak s Mariem Dragem, tak panem Junkerem, že skutečně to, že by Řecko mělo vystoupit, to vůbec není na programu dne, já jsem tomu nevěnoval žádné vůbec myšlenky, já prostě chci, aby euroskupina zůstala nedočená, silná, rezilientní, odolná, v jednotě je síla. Občas je to obtížné, budeme muset čelit mnoha problémům, ovšem myslím si, že to udržíme, budeme stát jednotní. To je moje stanovisko a to je můj závazek v této oblasti. Děkujeme. The ECR sam... A nyní za ECR, tam poterto. Děkuji, pane předsedo. Já budu pokračovat eh, o stejném tématu, pane Dijsselblume. Po vítězství Syrizy ve volbách se Eh, hovořilo o tom, přestože to nebylo potvrzeno, že Evropská centrální banka zvážila i tu to možnost a že členské státy se připravují na tu možnost k eh, Já vím, že teď po tom eh, posledním vývoji to nevypadá, že by k tomu bezprostředně mohlo dojít, ale samozřejmě, že každý týden se objevují nějaké nové události. My také nevíme, jak stabilní bude ta nová vláda a proto nemůžeme ani vyloučit možnost, eh, že eh, Řecko bude donuceno odejít z eurozóny. A proto tady panuje právní nejistota o tom, jak členský stát eh, může odejít z eurozóny a bylo by dobře si tuto otázku vyjasnit pro tyto eventuality v budoucích letech. A proto mám otázku, jakou, eh, jaký právní nebo politický rámec by se mohl probírat na euroskupině, který by mohl minimalizovat eh, negativní dopady odchodu nějakého členského státu z z eurozóny. A samozřejmě nej. Eh, myslím, že některé státy také se budou úplně vyhnout, chtít vyhnout této diskuzi. Jak víte, tak v současné, eh, v současné smlouvě Evropské unie to upraveno není. To je asi nejlepší odpověď na vaši otázku. Vy jste řekl, že eh, řada členských států se na tuto možnost připravovala. Já vím jenom o jednom, kde eh, o tom formálně vláda jednala, a to byla ta britská vláda. Aspoň jsem o tom četl v médiích. Tam vy určitě víte, Britové ještě pořád v eurozóně nejsou. Takže se o tom nějak nediskutuje, což ukazuje, že všichni máme velmi silný politický závazek udržet eurozónu neporušenou a chceme na tom dále pracovat a to je hlavní. Pokud politici nejsou odhodlaní eh, tímto způsobem, tak to potom vysílá eh, velmi špatný signál o měnové unii, o důvěře v měnovou unii. Možná, že vy to nezdílíte, ale já to tak eh, cítím. Myslím si, že samozřejmě vždycky je to možné zlepšovat a eh, to také děláme v posledních letech. Snažíme se posílit měnovou unii, snažíme se posílit eh, ten rámec pro spolupráci nás všech, ale rozhodně si nemyslím, že by bylo užitečné neustále zvažovat tu možnost odchodu některých států z eurozóny. Ten politický kapitál, který máme jsme tomu určitě věnovali a e, já si myslím, že bychom to měli dělat i nadále. Celá řada států ještě je v e, slabším postavení, ale ta odpověď na to není odejít e, z eurozóny, ale spíše větší hlubší spolupráce s eurozónou, tak aby se podařilo odstranit ty slabiny, které v jejich ekonomikách jsou nebo ve fungování jejich veřejné zprávy. Hodně práce samozřejmě potřeba ještě udělat, ale my jsme odhodlani tu práci udělat. Takže jestli to mohu přeformulovat, no, eh, my jsme se přiblížili situaci, eh, kdy vláda před volbami slíbila změnit eh, svou politiku. Teď se zdá, že to vláda dělá. Co se stane, pokud ta vláda nestáhne Eh, ty své předvolební sliby, tak co budeme dělat, pokud na to nebudeme připraveni, že nemáme žádná pravidla a postup. Já jsem eh, rozhodně se nedal na politiku proto, abych eh, spekuloval nebo se připravoval na to nejhorší. Já jsem do politiky šel, abych dokázal věci dotáhnout do konce, dosáhl těch cílů, které dosáhnout chceme. A ty cíle, a to jsou ostatně cíle, které má i Syriza a řecká vláda, je, aby Řecko zůstalo v eurozóně. A to je také přání naprosté většiny řeckého obyvatelstva. Eh, jediná věc, eh, kterou musíme upravit, jsou ta očekávání. A tady se musíme připravit na některé problémy, které eh, ještě pořád v tom veřejném a soukromém sektoru v Řecku jsou. A to bude trvat nějakou dobu, bude si to vyžadovat odhodlanost mnoha politiků, hlavně v Řecku a také v eurozóně. A na tom teď pracujeme. Děkuji vám. A teď za Alde Konafansenhausen. Děkuji, já budu mluvit eh, nizozemsky, vzhledem k tomu, že pan Dijsselblum je z Nizozemska. Jsem velmi ráda, že jste přišel na náš výbor na tuto výměnu názoru. Minulý týden jsme viděli další akt v té tom řeckém dramatu. Rozhodně to asi nebude ani poslední akt. Ale já se vás chci zeptat eh, na ty reformy. Mario Draghi jasně eh, přiznal, že ECB eh, změní svou politiku vůči řeckým dluhopisům. Mě by zajímalo, jak můžeme zajistit to, aby státy skutečně provedly reformy, které jsou potřeba. Protože to by asi bylo největším důvodem ke stabilitě. Víme, jak je ten balíček, my víme, jaké reformy by se měly provádět. A víme, že také jiné státy, například Francie, se snaží si z toho vyjednat eh, výjimku, ale my se musíme zamyslet nad tím, jak eh, dosáhnout toho, aby všechny členské státy byly konkurenceschopné. Děkuji vám, děkuji za vaši otázku. Já si myslím, že máme důvod k určitému optimismu, i když člověk musí být v tom velmi opatrný. OECD vydala zprávu před několika měsíci o pokroku, která bylo dosaženo v oblasti strukturálních reform v EU a v eurozóně a bylo jasně řečeno, že došlo k pokroku, reformy eh, byly eh, provedeny v těch eh, reformních státech v kontextu toho záchranného programu, ale nejenom tam, dokonce i v pobaltských státech a i u, v Nizozemsku máme velmi silný reformní program, takže se to dalo do pohybu v celé Evropě. A někdy samozřejmě právní režim může ohrozovat, ohrožovat investice. A také jste zmiňovala Francii, víte, že i u Francie OECD konstatuje, že došlo ke zlepšení na pracovním trhu a v jiných oblastech v několika posledních eh, dnech bylo dosaženo dalšího pokroku ve Francii. Abychom měli více vlivu na tento proces, tak víme, že ho máme hodně na té fiskální straně, ale nemáme eh, hodně vlivu na to, jestli budou prováděny ty strukturální reformy. My se to snažíme více koordinovat na euroskupině, neustále projednáváme různé typy typy eh, reform, poukazujeme na příklady tam všechny těch států, kde to bylo provedeno dobře, eh, například daňové reformy, zdanění práce, to jsou eh, témata, o kterých eh, jsme diskutovali nejvíce. Také eh, komise vydala materiál o flexibilitě a my už jsme navrhovali před několika lety, abychom propojili to, co se provádí na fiskální straně s těmi strukturálními reformy, protože víme, že to může mít dopad na rozpočet. Například penzijní reforma může oslabit ten fiskální tlak a nebo e, neustále vzrůstající náklady na zdravotnictví. To také potřeba řešit v rámci e, těch fiskálních reform a ten materiál, který vydala komise o té preventivní stránce paktu růstu a stabilitu e, je velmi užitečná, protože české státy budou mít více času pro dosažení svých cílů, pokud předloží jasný program strukturálních reform. A proto bychom měli se získat více vlivu i na tuto stránku Eh, věci, ale naprosto s vámi souhlasím, že strukturální reformy jsou potřebné, blíží se stát od státu a měli bychom je eh, skonstruovat inteligentně, v některých státech jenom postupně, abychom zabránili negativním dopadům. Eh, myslím si, že konkurenceschopnost Evropy je důležitá všude, nejenom někde v eurozóně. Děkuji vám a nyní za Dimitris Papadimules. Děkuji, pane eh, Blume já vás tady také srdečně vítám. Teď eh, jsme tedy slyšeli první komentář eh, komise o reformách, které byly před několika hodinami předloženy řeckou vládou. Komise říká tedy, že to je dostatečně rozpracované a že je to povzbudivé protože to prokazuje odhodlání řecké vlády eh, bojovat proti daňovým únikům a eh, snaha zlepšit eh, fiskální stránku. Mě by zajímalo, jestli souhlasíte s tímto stanoviskem Evropské komise. Já bych chtěl ubezpečit naše kolegy z Německa a z Británie, že eh, řecká vláda je stabilní a má velkou eh, podporu až 80% občanů. A eh, tato velká většina řeckých občanů také chce, aby Řecko zůstalo v eurozóně. Takže nehrozí žádný Brexit. Pane Dajzudlume, v souladu s rozhodnutím Euroskupiny z listopadu 2012 se Euroskupina zavázala, že v okamžiku, kdy řecký rozpočet bude mít primární přebytek, budou přijata dodatečná opatření pro to, aby se snížilo zadlužení Řecka, bez toho, aby to mělo další dopad na evropské daňové poplatníky. Institut Brego k tomu také zveřejnil analýzu. Mě by to zajímalo, kdy to bude provedeno a jak to budete v s tímto závazkem provádět. Druhá otázka. V okamžiku, kdy ten program eh, skončil, eh, tak víme, že to eh, vedlo k obrovskému poklesu HDP, k zůstu nezaměstnanosti, dva miliony nebo půl milionu řeků jsou na Prahu no, pod Prahem chudoby, spousta řeků vůbec nedostává žádné dávky nezaměstnanosti. Vy jste na české konferenci pátek řekl, že došlo už k vytvoření primárního přebytku v evropském rozpočtu. My bychom také chtěli mít zdravý rozpočet, který bude vykazovat přebytek, ale stejně tak bychom eh, chtěli, aby došlo k eh, snížení té 3% eh, sazby přebytku, abychom mohli tento prostor využít. A mě by zajímalo, kdy tedy to bude umožněno, aby mohlo být k obnovení hospodářského růstu Řecku. Děkuji vám za vaše otázky. Zaprvé se se mě prvě sdílím pozitivní hodnocení komise toho řeckého seznamu reform. Já v tomto okamžiku Eh, k tomu nemůžu nic říct, protože si myslím, že nejprve by se k tomu měly vyjádřit ty tři instituce, které by měly eh, to posoudit a v okamžiku, eh, kdy to proběhne, tak ministři financí se prostřednictvím konferenčního hovoru o tom poradí a potom vydají své stanovisko. A já doufám, že to stanovisko bude také pozitivní, aby ten proces mohl pokračovat. Je to pouze první krok, jak už jsem říkal, není to jenom první seznam a hodně práce bude muset následovat. Potom se mě ptal na e, udržitelnost dluhu, hovořil jste o e, tom prohlášení euroskupiny z listopadu 2012 mě eh, vždycky překvapuje, že lidé, když o tom prohlášení hovoří, tak si to vybrali jenom jednu věc ale těch kritérií tam bylo mnohem více. Hlavně tam bylo řečeno, že by euroskupina mohla zvážit, pokud to bude potřeba, eh, přehlédnutím, jestli eh, zadlužení je udržitelné v roce 2012 nebo 2025, eh, upravit kritéria týkající se primárního přebytku. A pokud bude Řecko všechny podmínky programu, čemuž, jak víte, ještě nedošlo. A to je prakticky všechno. To byly ta, ta přesná formace, které to pro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 Evropská unie, eh, pardon, že tedy to, to euro je vlastně naprosto jako neudržitelné mnohokrát jsem o tom hovořil, my připravujeme ekonomické další oživení eurozóny, žádné vystoupení Řecka, počítáme s tím, že Řecko zůstane v eurozóně. Dovolte několik <clears throat> stručných poznámek ohledně zemí, které by se mohly vrátit k nějaké své původní staré měně, protože řekněme, že by to bylo ekonomicky nějak pozitivní. Prosím, abyste si uvědomili, k čemu by došlo v těchto zemích které by zavedly takovou měnu, která by okamžitě byla slabší stávající euroměna, co, k čemu by došlo, pokud jde o hodnotu jejich zadluženosti, absolutní neudržitelnost tohoto zadlužení nebo jakým způsobem by to dopadlo na úspory běžných občanů této země. Jeden, řec, jeden um, nizozemský ekonom řekl, že pokud devalvujete svou měnu, na, znamenalo by to nějakou zdravou ekonomickou politiku, tak jsme ze Zimbabwe měli nějakého finančního obra, což teda, <clears throat> tak není to znamená, že opravdu by to mělo pouze dlo, krátkodobý, e, řekněme, pozitivní dopad, ovšem velice dlouhé negativní následky. Vážený pane předsedo, myslíte si, že devalvace měny je teda negativní záležitosti, ovšem nezapomínáme na pozitivní možnost evaluace. Jakmile by měli, nějak, jakmile by měli drachmu, tak by jejich monetární politika umožnila monetarizovat část jejich zadlužení, to znamená splacení dluhu celkově ehm, čili není toto možná to nejlepší řešení, než nějak dlouhodobě setrvávat v eurozóně? Ne, ne, nesouhlasím s vámi v tomto. Co by mohlo pomoci Řecku, je stabilizace jejich situace a to děláme. Pokud provedeme skutečně vše, co je v našich silách, aby vládní služby, veřejné služby byly kvalitnější, aby zdaňování skutečně probíhalo mm, řádnějším, férovějším, spravedlivějším, účinnějším způsobem, čili tato stabilizace situace by měla být zásadní pro oživení řecké ekonomiky. Váš návrh by podle mého názoru pouze destabilizoval tuto situaci. Děkujeme za EPP, pan De Lange. Paní De Lange, děkuji za slovo, pane předsedo. Já, jestli dovolíte, já budu hovořit Eh, nizozemsky, ovšem já samozřejmě předpokládám, že pan předseda Euroskupiny odpoví anglicky, tomu už musíme trochu prominout. Eh, minulý týden jsme hodně hovořili, hovořili o celé problematice, o těch čtyřech měsících toho prodloužení celého programu. Ano, ovšem k čemu dojde po tomto období? Koupíme si trošku času, to je pravda, ovšem jak to bude vypadat po těch čtyřech měsících? Vrátíme se ke stejné debatě, ke stejnému tématu, a pane předsedo, pokud jde o role ehm, jednotlivých institucí, FM, eh, eh, Mezinárodní měnový fond, komise, eh, Evropská centrální banka, co se stane s těmito, nebo jak budou postupovat, nebo mm, pokud jde o věřitele, zda věřit, nebo jakým způsobem budeme řešit to, že se nesplácí ty, tyto dluhy. Hovoříme o situaci v Řecku, ovšem nesmíme zapomínat na to, že jsou zde i jiné země, strukturální reformy, byste hovořil trošku o tom pozitivně, nevím, zda všichni souhlasí s tímto pozitivním náhledem, možná dobře ty strukturální reformy, proč ne? Ovšem, když se podíváme na fiskální problémy, zprávy, které vidíme, které přichází z Francie, které se týkají toho nedodržení 3% stropu, možná bychom, ano, teda budeme potřebovat pravděpodobně až do roku 2018, aby se vrátili k těm 3% požadovaným proto se ptám, co si myslíte? Co si myslíte, je to skutečně správné, aby tato velká země, abychom k ní přistupovali s tímto pružným způsobem? Podle mě je to velice nebezpečný precedens. Mm, eh, nizozemská měna eh, například eh, mm, dobře, to je jedna z možností, ovšem nesmíme zapomínat na to, že uplatňování dvojího metru zde není eh, vhodným řešením. Ano, jak jste předpokládala, budu odpovídat anglicky. Po těch čtyřech měsících, ty čtyři měsíce nám umožní jednak zkompletovat stávající program, udělat hloubkovou analýzu, stabilizační analýzu, podívat se na možné další výzvy v oblasti financí a jiných oblasti a na základě této hluboké analýzy těchto mm, mm, bodů můžeme dohodnout další podporu eh, Řecka. My jsme vždycky v Euroskupině tvrdili, že pokud Řecko bude plnit podmínky programu, bude dodržovat jednotlivé stanovené cíle, bude je plnit, tak my, Euroskupina, jsme připraveni je nadále podporovat. Čili my využijeme tento čas právě těchto čtyř měsíců a na další zvážení si mm, ponecháme ten prostor po červnu. Instituce jistě máte pravdu, všechny budou neustále zapojené do celé problematiky. Je zde IMF program, ten, který běží vlastně až do poloviny roku 2016, čili tento program v těch čtyřech měsících nebude dokončen, bude pokračovat, pokud Řecko eh, se zaváže k těmto programům. Stejné platí o ostatních institucích, když tam není nějaký follow-up, následný program nebo dohody, tak tam dojde k určitému sledování té situace po těch čtyřech měsících. Samozřejmě, že máme obrovský zájem nebo eh, mm, o celou problematiku, protože jde o obrovské částky, obrovské eh, eh, dluhy, to je podobné u ostatních zemí, které již nejsou součástí programu. My prostě po letní přestávce budeme uvažovat do další podpoře této země. Francie. Vy víte, že já si eh, rozhodně nemyslím, že máme mít dvojí metr vůči malým, velkým zemím. Komise si umožnila sobě Francii více času nabídla, aby se trošku analyzovaly ta čísla, připravila další návrhy. Připravili další návrhy. Nejsem si úplně jistý, na všechny ty návrhy už máme na stole. Komise je samozřejmě bude hodnotit a poté nám poskytne o tom určitou analýzu na začátku března. Je zásadní pro důvěryhodnost celého toho fiskálního rámce, aby i Francie plnila z fiskálního hlediska, reformního hlediska své podmínky. Vy jste tvrdila, že jsem byl velice optimistický. Ne, já jsem pouze citovala o, o, o OECD, na základě této zprávy došlo velikému pokroku v Paříži a já myslím, že je zásadní, aby tato veliká ekonomika eurozóny prostě opětovně se nakopla a ty pozitivní signály již vidíme. Děkujeme. Za SAD zde máme paní Evu Kajli. Já sedím zde, pane předsedo. Řecko, euroskupina, to je v centru našeho zájmu. Trvání euroskupiny na škrtech, bohužel ano, to známe. Víme, že tam je 30% nezaměstnanosti, to prostě není úspěšný výsledek. Tyto škrty, úspory, to všechno se spochybňuje, strukturální reformy, samozřejmě mm, v Řecku vidíme, že teda je to mm, spíše se to bere z dlouhodobého hlediska. Likvidita se stává primární záležitostí, to chápem, protože ta by mohla, ovšem nedostatek likvidity by mohl eh, položit celou ekonomiku, to já chápu. Proto se ptám, a poprosila bych trošku o objasnění Eh, bývalá vláda hovořila, že by došlo k určitému v rámci ECCL, určitému transičnímu přechodnému období po těch dvou měsících. Eh, jaká je nyní pozice nové vlády, poté co jste rozhodli těch čtyřech měsících, um, to znamená v červenci, že by tam byla nějaká eh, řekněme, nějaký nový program nebo nová úvěrová linka. A ti, eh, pokud jde o platby za rok 2014, eh, jak to bude vypadat, splácí to Řecko, nesplácí to, jak to bude vypadat po březnu. Údajně využívají EL. A to znamená, to jsou bondy eh, řecké vlády, řecké banky by to měly nakoupit. Je to návrh, který je podle vás akceptovatelný? To je druhý dotaz. A třetí věc, Řecká vláda, pokud vím, představila dva legislativní návrhy. Jednak eh, je to ten program ta splátek, umožnit eh, mm, splácení eh, zadlužení a dále je to ochrana v rámci těch zadlužených eh, eh, hypotékových domů, to znamená ochrana před eh, tím zabavením majetku při úpadku hypotéky. Myslíte si, že je to v pořádku, tyto dva návrhy, nebo podobnou trojka nějakým způsobem přizpůsobit tyto dva legislativní návrhy? Děkuji za dotaz. Ano. My jsme s předchozí vládou řeckou hovořili o těch navýšených, řekněme, možných eh, úvěrových linkách, taková mm, vlastně mm, eh, určitá opatrn, opatrné opatření s určitými podmínkami. Zda je to dosažitelné, nedosažitelné, proveditelné, to je ještě příliš brzo. Říci, tato mm, úvěrová eh, linka, pokud by měla být dostatečná, tak daná země musí mít přístup na finanční trhy musí být v zásadě schopná se financovat sama a pouze pokud z nějakého důvodu otřesů na trzích to není možné, tak ta kreditní linka, ta úvěrová linka by byla eh, k dispozici. To znamená, že je to opravdu takový předběžný, řekněme velice opatrný nástroj. První je, aby se Řecko vrátilo za ty čtyři měsíce na mm, trhy a zda k tomu dojde za čtyři měsíce, odpověď ponechávám eh, na vás a ty eh, ještě za rok 2014 nesplacené částky, ty platby, ty platby v programu samozřejmě závisí na pokroku v rámci daného programu, využívají se různé následné revize těchto splátek, poslední proběhla docela dávno, zatím teda nedošlo k žádným <clears throat> dalším <clears throat> úvěrovým prostředkům v rámci programu jakmile nová vláda začne prosazovat určité, určitá opatření v rámci, stanovená v rámci programu, se můžeme vrátit k určitému přeskumu této eh, situace a poté uvolnit finanční prostředky, tak tomu bylo vždycky. Potřeby pro prezenty, eh, směnky, týbil, myslím, že ECB Eh, rozhodla o tom, že eh, oni už nemohou tyto, eh, tyto treasury bills vlastně přijímat do svých bilancí, čili to již nebylo možné. To, to znamená, že již nemohou emitovat tyto pokladniční poukázky. <clears throat> To znamená, že ECB v podstatě chce udržet tento stav umožnilo to určitou stabilitu, ochranu tyto poukázky těchto bank, což v tom okamžiku bylo rozumné podle mého názoru. A ty dva specifické plány, ta legislativa, já jsem to zatím ještě ne, nějak nehodnotil, neanalizoval, nejsem schopen reagovat na žádné konkrétní návrhy irské vlády v tomto ohledu. Děkuji a za EPP Georgios Christos. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslancem několik měsíců, ale 35 let jsem eh, byl novinář v ekonomickém eh, periodiku, což mi umožňuje pochopit trochu tyto eh, věci, protože velmi často ten diplomatický jazyk neumožňuje proniknout do podstaty věcí. Já si myslím, že tady rozhodně došlo k omylům při řízení té řecké krize. a jde hlavně o to, jestli je tady dostatečné financování pro eh, řecký stát v těch příštích čtyřech měsících. Když se podíváme eh, do řeckých novin, tak vidíme, že bude potřeba do března 7,5 miliardy euro na splácení dluhopisů a tak dále. Nikdo vlastně neví, jak to eh, bude možné pokryt přes, to, přes tu dohodu, ke které teď došlo. A dále eh, víme, že ta současná řecká vláda už řekla, že řecké daňové příjmy klesají o miliardu každý měsíc. V únoru to vypadá na 1,2 miliardy a řecká vláda teď říká, že předloží program vyššího zdanění bohatých, což by mělo přinést 5 miliard eh, dodatečných příjmů ročně. Nicméně eh, také je docela dobře možné, že Řecko přijde o 12 miliard eh, daňových příjmů za rok, což ukazuje, že tady vzniká obrovská propast v těch daňových příjmech, vzhledem k tomu, že ty výnosy z daní klesají, protože ten systém kolabuje. Vy teď říkáte, že jste stabilizovali situaci, ale je možné, že za několik málo měsíců bude všechno úplně mimo kontrolu. Aspoň tak já se dívám na, tu, na ten eh, poslední vývoj. Mě zajímá, co si o tom myslíte Že... Já jsem čekal na tu vaši otázku, jestli se k ní dostanete, ale nakonec eh, ano. Řecko eh, v příštích několika měsících bude muset zajistit se financování veřejné zprávy, bude o tom muset hovořit eh, s evropskými institucemi. Já nevím přesně, jak akutní ta situace je, a eh, kolik likvidity řecká vláda má k dispozici. Pro mě je hlavní, aby to došlo k dohodě o programu přístupní likvidity pro řecké banky. A pokud tady dojde k pokroku, tak poté bude možné vyplatit tranše pomoci, tak to fungovalo také u těch předchozích vlád a tak to bude muset fungovat i u této vlády to, že někdo má nějaké finanční potřeby, nemůže to pořadí zvrátit. Děkuji. A za SAD Perez. Děkuji, pane předsedo. K Řecku. Zajímalo mě, jestli si myslíte, že jeden z problémů je v tom, že ta předchozí řecká vláda, když byla před volbami, tak eh, zrevidovala eh, své kroky a to teď eh, ohrozilo jednání o té následující dohodě. Stejně tak jste hovořil o tom, že strukturální reformy mohou mít dopad na rozpočtovou situaci členských států a zajímalo by mě, jestli souhlasíte s tím, že hodně strukturálních reform má vlastně deflační povahu. A když si to uvědomíme, tak by to možná mělo probíhat pomalej, mělo by na to být více času, nejde tedy jenom o to, jak provádět eh, reformy penzijního systému. A potom eh, bych se chtěla obrátit na jednoho ze čtyř prezidentů, který předsedal summitu Eurozonu eh, v říjnu loňského roku. Vaše práce začnou na, příštím, eh, na příští Evropské radě. Víme, že ta poslední byla velmi výjimečná. Mě by zajímalo, jestli jste si četl eh, tu analýzu, kterou předložil předseda komise. Vy jste se určitě k tomu musel vyjádřit eh, jako předseda euroskupiny. Tam se hovoří o konvergenci, protože na konci, na poslední stránce, Eh, je to popsáno docela negativně a mně připadá, že tam úplně ignorují práce, kterou komise dělala v roce 2009, když se analyzovala eh, bilanci těch 10 let eura a toho, co se stalo v oblasti konvergence. Eh, tam nebylo nic o inflaci, o potřebě investic, o multiplikačním efektu, o dopadech na ostatní. A mě by tedy zajímalo, jestli souhlasíte s těmi argumenty, s těmi názvy, které se objevují v té analýze předsedy komise. Um, thank you very much for your questions. First... Děkuji za všechny vaše otázky. Nejprve tedy, jestli strukturální reformy pro Řecko si vyžadují více času, otázka je, kolik času vlastně máme k dispozici. Moje otázka byla, vzhledem k tomu, že to hodnocení toho programu bylo odloženo kvůli volbám eh, na konec eh, února, což znamená, že ta nová vláda je teď pod velkým tlakem a má málo času, vzhledem k tomu, že ty volby byly teprve před několika týdny a je potřeba eh, teď přijmout různá opatření. A já si myslím, že to tak načasovala ta předchozí vláda a komise, aby všechno pokračovalo tak, jak dosud. Já si myslím, že ten důvod, proč ten program byl jenom prodloužen o několik málo měsíců, souviselo s různými národními volbami, nejenom v Řecku, v jiných zemích. A tak eh, se to prostě někdy musí dělat. Řecká eh, vláda se tehdy rozhodla mít prezidentské volby dříve, bohužel se nepodařilo zvolit prezidenta a potom tam byla eh, a na to by tedy ty dva měsíce stačily to současné prodloužení nám dává novou dobu na to, aby ta nová řecká vláda mohla ehm, vypracovat podrobný plán, jak pokračovat a my ho musíme vyhodnotit. Máte pravdu. Ten časový rámec byl určitě velmi krátký pro novou vládu, aby mohla ehm, přijít s budoucím plánem na to další období ale teď na to máme čas, abychom v rám, určitém rámci to posoudili. A druhá otázka se týkala té analýzy, kterou předložil předseda komise Juncker. On to předložil také jménem těch tří dalších předsedů a vy se mě ptáte, s tím souhlasím, tak ano. A pokud jde tedy o to, jak můžeme posílet zprávu a řízení eurozóny, tak eh, to tam řešeno nebylo. Ta zpráva mm, o tom bude předložena teprve v červnu. Je, bude potřeba o tom ještě dále eh, jednat nejen v rámci čtyř prezidentů v EU, ale také s Evropským parlamentem a předseda komise Juncker chce rozhodně všechny zapojit do celého procesu. A musíme si počkat na zveřejnění té zprávy v červnu. Toto byla jenom analýza, která analyzovala, jak jsme se do té krize dostali, co jsme udělali o té krize, jestli jsme využili té krize pro to, abychom posílili způsob, jakým e, jsme řízeni. Otázka, odpověď je ano, stačí to, odpověď je ne. A to všechno ještě bude muset přijít na pořad jednání a na to máme nějaký čas. Děkuji. A za EPP. Pan Dankelere. Děkuji, pane předsedo. Já budu také mluvit nizozemsky. Povím přítomnosti pana Dijsselbluma o Řecku tady už eh, byla řeč. Já bych spíše chtěl hovořit o budoucnosti, o, o vaší roli eh, v procesu evropského semestru. U Řecka vyšlo najevo, že euroskupina je eh, důležitá v rámci každého předsednictví, že se tady brání evropské zájmy. Tento post Eh, který zastává národní ministr eh, financí, ale asi není úplně ideálně vyřešen. Nemyslíte si, že by to měl být nějaký stálý zástupce nebo nějaký komisař, který by mohl být také předsedou rozkupiny? To by mělo příslušnému komisaři dobře vykonávat své úkoly. A teď k evropskému semestru. Samozřejmě, že to je jeden ze způsobů, jak sledovat vývoj v oblasti hospodářského růstu. Myslím si, že tady eh, nejsou až tak velké rozpory mezi tím, co je doporučováno a co členské státy dělají. Ale otázkou je, jestli ty reformy jsou prováděny dostatečně a jestli to vede ke zlepšení zaměstnanosti, může to vést k makroekonomickým nerovnováhám, které pokud se budou prohlubovat, tak to bude znamenat ohrožení eurozóny. Evropská unie může do toho zasahovat pouze v okamžiku, kdy už byly způsobeny značné škody. Mě by zajímalo, jestli bychom nemohli posílit preventivní stránku tohoto programu a více se zaměřit na praktické provádění těch doporučení v rámci eurosemestru. Možná by mohly být uzavírány jakési smlouvy se členskými státy, kde by se členské státy zavázaly provádět eh, potřebné reformy a přitom by eh, také tom mohli mít právo na to využívat eh, ty záchranné balíčky nebo mechanizmy solidarity. Děkuji za vaši otázku. Ta první otázka se týkala mé vlastní role a já to neberu eh, nějak osobně, tedy jde o předsedu euroskupiny. Máte pravdu, ten, ta osoba by měla být jakýmsi zprostředkovatelem, nějakým prostředníkem spolupráce těch eh, posledních několik týdnů to bylo velmi obtížné sladit eh, s mou eh, funkcí v Nizozemsku, ale nějak jsem to zvládnul. Myslím, že tyto okolnosti byly velmi výjimečné, těch dva a půl roku, kdy už tuto funkci vykonávám. Ta intenzita byla takového stupně jenom jednou a člověk to prostě musí nějakým způsobem zvládnout. Co se týče budoucnosti, tak eh, euroskupina je neformální skupina ministrů financí. A já si myslím, že bylo nelogické, kdyby se to formalizovalo tím, že by komisař předsedal těmto schůzkám. Myslím si, že kombinace toho, že jeden z ministrů předsedá euroskupině, eh, sebou nese určité výhody. A to proto, že ten ministr vlastně má stejné politické zkušenosti jako jeho kolegové a může si lépe uvědomit, jaké jsou problémy s rozpočtem, s prosazováním strukturálních reform. Ale jak víte, v létě můj mandát skončí a to možná bude vhodný okamžik pro to, aby se přehodnotil tento režim. A teď k semestru, k těm rozporům. Zavádění reform je z politického hlediska obtížné ve všech zemích. I u vás hodně těch reform, které byly eh, doporučovány komisí, nebyly provedeny. Stejně tak to bylo i v Nizozemsku. A to proto, že se to vyžaduje odhodlání národních politiků to prosadit a, a také to závisí na vůli voličů, kteří s tím nemusí vždy souhlasit. V rámci postupu o makroekonomické nerovnováze je ale také možnost, aby komise zrychlila celé to řízení a vyvinula větší tlak na členský stát, ale až dosud toho komise nikdy nevyužila. A možná, že eh, pokud jsou možnosti sankcí a vyvíjení eh, většího tlaku na členské státy, tam, kde to členské státy neplní a vznikají tím velké eh, makroekonomické nerovnováhy, tak by komise jednat měla, podle mého názoru a mohlo by k tomu možná dojít eh, v letošním roce. A vaše poslední otázka se týkala těch smluv. Myslím, že my už jednu takovou smlouvu máme, což je hm, za zodpovědnost eh, řešit makroekonomické nerovnováhy, protože to může mít i přesaneční dopady v rámci eurozóny. A v tom případě komise má svou úlohu, může podniknout kroky, aby vyvinula tlak na státy, ale také bychom měli Eh, se vzájemně eh, hlídat a čím dál tím více k tomu dochází v rámci euroskupiny, kde eh, jsme s tím konfrontováni, kde si uvědomujeme ta rizika, která má chování některých na ostatní. Peter Zimon. Ano, nyní náš místopředseda pan Petr Zimon. Děkuji, pane Dijsselblume. Styl nové řecké vlády Eh, hodně, eh, se hodně lidem nelíbí v zemi, ze které pocházím já. Ale eh, hodně lidí asi chápe, že řecký, řečtí občané nechtějí akceptovat věci, které si nedokázali představit před několika lety. Privatizace, zdravotnictví, penzijní systém. A já to všechno zdůraznuju, protože vy jste hovořil o flexibilitě, já to vítám, vy jste například říkal, že je možné změnit určitá opatření, pokud povedou ke stejným cílům. Ale stejný cíl u různých opatření může být dosáhnut v jiném časovém horizontu. Myslím, že privatizace může eh, být někde mnohem pomalejší a náročnější a často na konci vede ke stejnému cíli. A mě se, mě, já se tady chci zeptat na, ten, na tu časovou osu. A sice jestli jste ochotný souhlasit s tím, že by Řecko mělo více flexibility, pokud eh, eh, bude zajištěno, že na konci celého procesu bude stát stejný cíl? Um, my main target will... Můj hlavní cíl bude dosáhnout udržitelného dohody s Řeckem, což samozřejmě také míní to, že ty všechny cíle budou realistické a budou, bude moci je provést, provést v tom harmonogramu. Některá ta opatření, které řekové navrhují, jsou ambiciozní, například vybudovat dobrý systém daňové zprávy, tak to bude trvat, to bude trvat, um, už, už to vlastně začalo, bude to na několik let. Myslím si, že i třeba Německo, Nizozemsko pomáhají eh, s obnovou daňové zprávy v Řecku, ale to prostě trvá. A zde nestačí pouze něco odhlasovat, eh, odhlasovat nějaký nový právní předpis v řeckém parlamentu. Z, minulo, z minulosti jsme se poučili, že protlačit eh, ty souborné právní předpisy typu omnibus parlamentem není tak těžké, ale pak následuje celý ten proces provádění legislativy a to trvá. Takže pomůžeme Řecku navrhnout takový program, který posilní veřejný sektor, ale ten program samozřejmě musí být také realistický ohledně e, času, který je k dispozici a ten čas, který je k dispozici je momentálně limitovaný. Je zde také celá řada Eh, výzev, eh, která se musí řešit, prostě bude spousta věcí, bude trvat déle. To je realistické očekávání. Ještě doplňující otázka. Dovolte, dovolte mi, abych ještě položil jednou doplňující otázku. Ta vaše analýza, kterou jste právě popsal, říká ano, je tady časový horizont, jsou tady určité věci, které možná nebudou splněny během toho časového horizontu, ale když se bavíme o provádění nějaké reformy v daňovém systému, tak pokud máme dosáhnout eh, ke stejnému, eh, dospět ke stejnému cíli a pokud máme mít eh, udržitelné daňové reformy, protože víme, že se té předchozí tomu, čemu se dříve říkal trojka, že se podařilo prosadit celou řadu reform, ale mám otázku, jestli dnes bude mít někdo odvahu říci evropským občanům, že bude potřeba více času na to, aby se dosáhlo implementace některých reform do každodenního života, aby byly udržitelné. Potentially the tax reform. Ta daňová reforma má potenciál silně zlepšit eh, oblast fiskálních problémů. Tady si myslím, že opravdu má Řecko velký potenciál, ale bude to trvat dlouho. Otázkou je, co budeme tedy dělat zatím, než eh, se to podaří. Hmm, zda tedy, jak, jak podpořit eh, řecký rozpočet, zda tedy mm, se ten řecký rozpočet úplně zase nevymkne z rukou. Takže musíme, nesmíme pouze říci, že prostě zatím, to jako, zatím budeme čekat, nebudeme nic dělat, eh, rozpočet prostě úplně se nějak vymkne a budeme prostě pořád čekat, než dojde k tomu, že ten daňový systém bude úplně účelný a efektivní. Takže musí tam být také určitá krátkodobá opatření na podporu rozpočtu a zatím se budou provádět ta dlouhodobější strukturální opatření, která prostě budou zdlouhavější. Myslím si, že to není výběr jedno nebo druhé, musí se provádět obojí. To znamená, bude zde otázka udržitelnosti dluhu, to znamená, bude zapotřebí více půjček a mm, ta, ta otázka zadlužení vlastně tam bude stále. Děkuji nyní za EPP. Pan Stolojan. OK. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Euroskupiny, řekl jste, že Řecko nesplnilo všechny závazky, které, eh, k kterým se zavázala v programu. Takže mám tomu rozumět tak, že Euroskupina má jasný názor na to, jak to vypadá s efektivitou programu, to znamená, co fungovalo a co nefungovalo. Je to tak, že jediným problémem je, že Řecko nesplnilo všechny závazky v tomto programu. No, eh, nedostatečné splnění je zcela jistě součástí toho problému, ale také je pravda, že ani ekonomické okolnosti nebyly příliš příznivé. Také jste, jsou zde určité věci, teď jsme o tom hovořili, některé věci jsou prostě eh, na dlouhé lokte. Nestačí pouze jenom odsouhlasit příslušnou legislativu, my si můžeme očkrtnout dobře, máme zde nový zákon, ale pak následuje velice dlouhý, zdlouhavý proces eh, provádění toho nového zákona, mění se třeba způsob práce vlády a tak dále. Takže jsou zde ještě další faktory, eh, zcela jistě, které jsou také příčinou mm, toho, jak ta situace nyní vypadá. Chci říct, že ještě na konci loňského roku byl ten program vlastně poprvé e, začal přinášet určité výsledky, došlo třeba k lepšímu výběru daní a teď vlastně to se došlo k velkému poklesu. Takže já bych si opravdu přál, aby řecká vláda vlastně navázala na to, Eh, na tu situaci před půl rokem, kdy došlo k růstu, kdy docházelo k lepšímu výběru daní. Takže si myslím, že by se vlastně, že bychom se vlastně měli navrátit do toho období a měli bychom novou řeckou vládu v tomto podpořit. Děkuji, říká předseda. Už vypršel čas věnovaný této debatě. Tato diskuse byla opravdu velice zajímavá, velice plodná. Domnívám se, že vítáme Optimismus, eh, o kterém, který vyjadřujete jménem euroskupiny, takže snad to všechno bude mít úspěšné dokončení eh, tyto diskuse. Hmm. Je vůbec eh, byla otázkou ohrožení Evropské měnové unie. Také je důležité ještě definovat demokracii, za tedy vlády jednotlivých zemí mohou svou demokratickou volbou eh, nějakým způsobem ovlivňovat celou situaci v Evropě. Také jsme hovořili i o budoucnosti, o institucionálních, eh, o institucionálním vývoji v Řecku mm, a Evropský parlament také bude hovořit o takzvané komunitarizaci finanční podpory členským státům a některé věci jsou vlastně také střednědobé, některé jsou dlouhodobé. Také musíme přemýšlet tedy i o právu vnitrostátních demokracií a o úrovni evropské. Zejména jde o to vlastně, jaká je ta interakce mezi vnitrostátní úrovní a mezi evropskou úrovní. Takže i dnešní diskuse bude zase jistě pokračovat a děkuji vám za práci kterou jste v této fázi odvedl. Dear colleagues, we have now a new point on our agenda. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to také velice důležité téma a velice aktuální téma, protože budeme zítra na stejné téma hlasovat. Je to zpráva pana Dariuše Rosatyho, která se týká Evropského semestru koordinace hospodářské politiky. Poprosím vás, abyste všichni zaujali svá místa. Okay. See you next time. Bye. Bye. Bye. As you know, the traditional INI e report on tak jak víte, máme té tradiční eh, zprávu z vlastního podnětu, která se týká roční analýzy růstu. Díky ní máme možnost vyjádřit své názory na nejnovější ekonomický vývoj a také na strategii, která má tři pilíře, kterou přinesla komise, čili je to velice důležitá chvíle, kdy má Evropský parlament možnost hrát svou roli v oblasti ekonomické a fiskální politiky Evropské unie. Zítra budeme hlasovat Pardon, tedy dnes odpoledne budeme hlasovat, opravuje se pan předseda. Čili dávám slovo rovnou panu zpravodaji, kterým je pan Darius Rosaty. Thank you, Chairman. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Moje zpráva, jak to vidíme, tak asi není až tak zrušující jako to předchozí téma na našem programu. To je jasné, ovšem musíme pokračovat. Uh, s naším programem, takže dovolte, abych nejprve poděkoval všem, poděkoval všem stínovým zpravodajům, se kterými jsme spolupracovali opravdu intenzivně, tak aby výsledek byl akceptovatelný pro většinu našeho parlamentu. Diskuze probíhaly v konstruktivním duchu a já osobně si myslím, že všichni jsme pracovali um, takovým nasazením, měli jsme společný cíl na mysli, tak aby tato zpráva byla důležitým příspěvkem k tomu výročnímu, výroční zprávě o růstu Evropské komise, aby to představovalo určitou přidanou hodnotu. v rámci stanovení těch důležitých politických priorit Evropské unie v tomto našem stávajícím cyklu koordinace evropských národních politik v rámci evropského semestru. Já osobně si myslím, že se nám povedlo vytvořit rozumný kompromis. Jistě, že jsme se nedohodli úplně na všem. Zasněl o mnoho různých názorů k jednotlivým bodům, problémům, ovšem já osobně mám pocit, že to podmiňovala společná snaha po dosažení pozitivního výsledku a proto jsme se víceméně dohodli na většině nebo na velké části této zprávy. Nebudu hovořit, zacházet zde do nějakých podrobností, rád si vyslechnu zástupce jednotlivých politických skupin k návrhu této zprávy. To, co je důležité, a rád bych poprosil všechny kolegy, aby nestráceli ze zřetele hlavní cíl celé této zprávy. A to je to, aby se Evropa vrátila na rychlou cestu růstu, posílila konkurenční schopnost, hospodářskou soutěž, vytvořila více pracovních míst a snížila chudobu. To je cíl, který by měl být naším společným cílem a nyní se těším na poznámky ze strany kolegů. Děkujeme, říká pan předseda. SAD Alfred Sand je stínovým zpravodajem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem stínovým za SAD skupinu. Děkuji za proaktivní, inteligentní přístup pana zpravodaje i ostatních stínových zpravodajů za jejich stimulující příspěvky. Máme se trošku jiné hodnocení ekonomické reality v Evropě, to je pravda. Někteří si myslí, že fiskální konsolidace, strukturální reformy, takzvané strukturální reformy jsou nezbytné pro růst a pracovní místa v Evropě. Na druhé straně jsou se ti, jakož já, kteří si myslí, že fiskální eh, stimuly v podstatě jsou opravdu v této oblasti negativní, mají negativní dopad. Viděli jsme zde minulý týden hodnocení, které podle mého názoru odráží realitu. Proto mě trošku překvapily některé kompromisy. Rád bych hm, samozřejmě spolupracoval na konečném textu s panem Rozatým. Je tam ještě jedna zásadní výjimka, o tom, eh, k tomu se ještě vrátím. Měli bychom reagovat na fakty konkrétně a ne pouze je nějak ponechat v, ve vzduchoprostoru, po, po, po, podívat se na to, aby se naše názory vzájemně nevylučovaly, protože v terminologii, například u strukturální reform, si nejsme, tam nejsme zajedno. Ano, musí tam být prostě určitý typ těchto reform, nemůže to prostě e, rozmělňovat evropský sociální model. Někteří si myslí, že tam minimální mzda by měla být důležitá, sociální benefit a dále. My ovšem jsme proti tomu. Pokud je o strukturální reformy, tam hovoříme o eliminaci monopolu, dále je to omezení státní byrokracie, streamlining eh, veřejného eh, veřejných zakázek a tak dále. Strukturální reformy by v tomto ohledu měly být podpořeny. Musíme dosáhnout, ano, v, tom, v textu se nám povedlo dosáhnout určitých kvalitních kompromisů. Velice důležité, aby došlo i k sociálně ekonomické konverzi. Je to důležité v rámci evropského semestru, toto výroční hodnocení musíme vidět, jak, vytváří, jak se vytváří národní ekonomiky, jak přispívají k celkové ekonomické ekonomice. Ovšem nemáme zde komplexní rámec, který by v podstatě bojoval proti těm divergencím musíme se snažit o přírůstkové zlepšení v rámci těch národních rámců. Musíme samozřejmě odstranit politické, ekonomické rozdíly v Evropské unii, pokud chceme, Evropské unii, pokud chceme, aby tato naše unie byla kvalitnější. Vážený pane kolego, musíte to zpomalit, jinak to s tlumočením nevidíme. Velice pozitivně. Ano, fiskální konsolidace je určitou, určitým vzorcem, který v podstatě mění ten systém eh, dohledu na straně národních ekonomik. Výsledky ovšem nejsou úplně úžasné. Tato reforma v podstatě poukázala na to, že každý má trošku jiný pohled na to, zda je skladnice z poloviny plná nebo, nebo prázdná. Sam, my samozřejmě si uvědomuje na obou stranách spektra, že tyto, tato pravidla musí samozřejmě odrážet do flexibilitu, měnící se ekonomiky v kontextu globalizace, to je důležité, musíme se tomu věnovat i nadále. Bohužel vidíme, že ve Spojených státech došlo k, k kvalitnějšímu oživení, že proč Eh, tím, že se dostáváme na konec celého tohoto cvičení, zjišťujeme, že nemáme dostatečné odpovědi. Vidíme eh, v Řecku, eh, že určité změny vedly k pozitivním změnám. My bychom si měli uvědomit, že řecká volba by mohla mobilizovat i jiné voliče a vydali, bychom se, vydali bychom se jiným, jiným směrem. Samozřejmě, že voliči mají na to právo. Nesmíme zapomínat na to, že lidé si budou klást otázku, zda toto je skutečně ke prospěchu ko, koho. To je základní otázka, která bude rozdělovat naše občany, může to mobilizovat různé kontrastní návrhy, bude to mm, prostě severu, jihu, východu, západu. Měli bychom opravdu konstruktně přistupovat k celému tomuto eh, cvičení výročního hodnocení. Já si skutečně obávám, že jsme nedosáhli úplně všech těch výsledků, které jsme si přáli v rámci eh, tohoto cvičení. Neměli bychom se zdálovat našim cílům. Máme zde nástroje, které jsme, mm, máme k dispozici eh, pro to nadcházející období, ovšem není to dostatečné pro boj proti sociálním propastem, které rostou. Hlavní výzva v této oblasti je politická, to by mělo být jasné všem na pravé i na levé straně spektra. My i když zde vidíme obrovské rozdíly samozřejmě my chceme, aby jsme byli schopni hlasovat pro tento dokument a prosím, komp S, to je bod, kde, který se týká kompromisu S, který se týká strukturálních reform, tam jsme se nedohodli. SAD bude, pokud by teda prošel tento návrh, bude muset hlasovat proti. Finanční konsolidace Eh, umožnila navýšení soukromých investic, byly tam nižší sazby, nižší úroky, ovšem pokud vláda chce eh, tam, kde prostě prostřednictvím eh, deficitu stimulovat další rozvoj, tak tam se viděli naopak pokles investic. Čili proto vlastně kvůli tomuto bodu, pokud by prošel, by se museli hlasovat proti. A nyní pan Sam Terpo za EKR. Děkuji, vážený pane předsedo, milí kolegové. Dovolte, abych poděkoval zpravodaji za uh, většinu této zprávy. Je to dobrá zpráva v mnoha ohledech. Myslíme si, že se zpravodaji povedlo analyzovat smutnou ekonomickou situaci Evropské unie. Mnoho řešení, které prezentuje ve své zprávě, jsou podle našeho názoru realistické také řeši, realistická řešení a hovoří o těch zásadních klíčových e, příčinách, které vedly k této svízelné ekonomické situaci v Evropě. Myslíme si podobně jako zpravodaj, že komise ještě ještě nesplnila své závazky v oblasti dokončení jednotného trhu, především v oblasti služeb a digitální ekonomiky. I přesto tato zpráva představuje pro naši skupinu několik zásadních problémů a proto by EKR nemohlo plně tuto zprávu podpořit. Myslíme si, že i přesto, že evropský semestr by mohl přijít s určitou kvalitní mm, radou e, pro členské státy, v podstatě tato role je pouze poradní a nemělo by to podkopávat pravomoci členských států. V žádném e, případě proto nepodpoříme nějaké e, posilování evropského semestru a pokud jde o závaznost doporučení pro jednotlivé země, tam jsme skeptičtí. Ještě větším problémem je e, e, ten analytický nástroj trojky. My si myslíme, že trojka prostě nemá dostatečnou demokratickou e, validitu. My prostě musíme spolehat spíše na komunitní právo. Trojka prostě by neměla podle našeho názoru z dlouhodobého hlediska vůbec fungovat, existovat. Právě kvůli těmto drobnostem, i když tento, tato zpráva je velice kvalitní a dobře připravená, znamená to, že prostě ji nebudeme moci podpořit. Je Storval za Aldemá slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na úvod bych rád poděkoval panu Rosatému za jeho zprávu. Nebylo to vždycky jednoduché. V podobných diskuzích, jak víte, jistě musíme naslouchat různým trendům, ideologickým diskuzím, politickým diskuzím, které probíhají v Evropě. Je to takový mikrokosmos Ehm, když to srovnáme s tou diskuzi, která probíhá mimo Evropský parlament, ty kompromisy jsou podle nás docela kvalitní, v podstatě to staví na té původní zprávě o evropském semestru a zkvalitňuje ji. Pokud tato zpráva bude schválena a poté na plenárce, myslíme si, že by to mohlo představovat dobrý odrazový můstek pro diskuse o dalším růstu a ekonomických aktivitách v Evropě. nic zatím není tak řečeno vytesáno do kamene. Doufám, že v této diskuzi budeme pokračovat. I přesto doufám, že členské státy budou plnit doporučení vyplývající z této zprávy, i když samozřejmě to nejsou závazná doporučení. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Musíme se snažit pochopit ty ideologické, politické základy celé diskuze. V současné době probíhá diskuze v tomto ohledu s Řeckem v rámci Řecka od zprávy, kterou předložila Trojka, probíhalo hodně diskuzí. Často je to takové zbožné přání což ne vždycky napomáhá celé situaci. Pan kolega Rosaty nicméně měl velice zajímavý úkol, snažil se nějakým způsobem prostě to finalizovat a propojit. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní za GUE pan Miguel Diegas. Děkuji. této zprávě bych eh, rád řekl, že se tady pokoušíme o začlenění některých prvků, které odpovídají našemu postoji, ale pořád je to tak, že se asi velmi lišíme v názoru od eh, ostatních. Zejména jde o důvody, které vedly k současné situaci ve členských státech podle nás. Krize vznikla z důvodu integrace ekonomik a v e, důsledku úsporných politik. Takže je potřeba posílit eh, eh, některé politiky. A hlavně musíme eh, se podívat na to, jestli skutečně je potřeba zlepšovat fungování kapitálových trhů. Já si myslím, že především bychom měli posílit rozpočty, měli bychom schválit plán pro strategické investice a měli bychom se snažit snížit náklady pro veřejný sektor a využít více soukromého kapitálu. Z našeho pohledu to ale úplné řešení není. A myslím, že to je evidentní také ve skutečnosti. Máme tady velmi nízký hospodářský růst, pokles. A mnoho ekonomů se shodne na tom, že zůstající ekonomické nerovnosti sebou přenášejí další problémy. Dále tady neudržitelný veřejný dluh, který potom eh, díky politice Evropské unie vede k úsporným politikám a tím je podkopána důvěra eh, veřejnosti a tím ohrožena sociální dimenze Evropy. Děkuji. Já vám také děkuji a teď za zelené Ernst Urtason. Děkuji. Já bych eh, chtěl poděkovat panu Rozatimu za výměnu názoru, za jeho ochotu poslouchat eh, naše poznámky k jeho zprávě. Myslím, že těch eh, rozdílů mezi námi je několik, ale jinak to neohrožuje naši podporu pro tuto zprávu. Já bych chtěl říct, že my se vůbec ptáme, jak legitimní jsou některé části evropského semestru. My si myslíme, že je potřeba koordinovat hospodářské politiky členských států, ale v oblasti zprávy a řízení si myslím, že by měl například existovat prostor pro devalvaci některých eh, států, zejména těch států, které mají hospodářské problémy, nedostatek sociálních indikátorů a dalších sociálních eh, opatření a přílišná přílišné zdůrazňování eh, poskytovatelů kapitálu a přílišné zaměření na cíle eh, horizontu 2020 jsou eh, problémy této zprávy. My také nesouhlasíme s popisem situace v roce 2015. V tom textu se říká, že dojde k novému paradigmatu v evropské politice a že dojde ke strukturálním změnám a přijetí průmyslové politiky, ale tak tomu vůbec není. Ten text sám vykazuje značné známky lese fair a sociální aspekty jsou tady opomíjeny. Řada věcí eh, v té zprávě vůbec eh, není, pak jsou tam věci, se kterými my úplně nesouhlasíme. Strukturální reformy jsou důležité, ale celkově za to Ten text je přijatelný, vykazuje určité poučení z minulosti a poukazuje na například rizika deflace v některých zemích. Co se týče nezaměstnanosti, tak komise uplatňuje přístup, který není úplně nejlepší a nehodí se. Měli bychom se zabývat více nerovnostmi a chudobou. To v té zprávě není příliš pojednáno. Eh, a co se týče toho eh, eh, hospodářského růstu na 2015, tam předpovědí, tak tady vidíme stejný přístup jako mnoha členských států. Úsporné programy v některých eh, zemích podle té zprávy byly úspěšné, ale my s tím nesouhlasíme. My jsme už podali několik pozměňovacích návrhů, které některé z nich byly přijaty. To byly ty méně eh, citlivé, ty hlavní, které jsme měli, ale přijaty nebyly. A proto postoj naší skupiny bude proti zprávě. I tak ale zpravodaj děkujeme s námi diskutovat o tomto textu za FTD. Marko Canny. Děkuji, já budu mluvit jménem Marka Valiho, stínového zpravodaje, který dnes tady nemohl být a omlouvá se. Chtěl bych poděkovat eh, v první řadě panu zpravodajovi za jeho práci a všem stínovým zpravodajům za diskuzi. Bohužel, ale eh, my nejsme spokojeni s tou finální verzí textu. A jenom velmi stručně se dovolím popsat, které z těch bodů jsou největším zdrojem naší nespokojenosti a kde si myslíme, že by parlament měl zaujmout mnohem odvážnější postoj. Tato zpráva nijak se nevyjadřuje k tomu, jak by měla vypadat ta příští zpráva o hospodářském růstu. Mám pocit, že tady přílišná spokojenost s úspornými politikami eh, během krize, zatímco náš postoj je, že ty úsporné politiky byly neúspěšné, nejenom, že nepomohly, ale spíše zhoršily tu krizi v těch eh, zemích, které měly největší problémy a podle nás je to naprosto nevhodné, nemělo by to v té zprávě být. Měli bychom být eh, odvážnější v kritice těch opatření, která byla v minulosti přijata. Další věc, ve které se nezhodneme, je příliš optimistický postoj k eh, budoucímu růstu evropské ekonomiky. A postoj, který EFC eh, může mít, nebo dopad, který EFC může mít, eh, každý rok jsme byli svědky toho, že všichni říkali, že dojde k oživení, že se zvýší hospodářský růst, ale nakonec se vždycky ukázalo, že to vůbec není pravda. A proto si myslím, že bychom to měli změnit. Co týče toho investičního fondu a jeho struktury, tak my si nemyslíme, že by to mělo nějaké velké přínosy pro hospodářský růst v Evropě. se tady příliš důrazňuje přidaná hodnota. Já myslím, že se moc mluví o strukturálních reformách, To většinou eh, znamená rozprodej státního majetku nebo seškrtání sociálních eh, dávek. A některé z těch takzvaných strukturálních reform podstatě jsou škodlivé pro hospodářský růst. A další věc, která je soustavně ignorovaná, jsou makroekonomické nerovnováhy v Evropské unii, zejména v eurozóně. O tom se tady hovoří jenom velmi málo, že je potřeba to vyrovnávat. A největší problém je Německo. Řada členů tohoto výboru položila otázky, které se týkají peněžní nebo platební bilance Německa, protože tady ten vývoj odporuje pravidlům eh, paktu růstu a stability, tedy také komplikuje situaci a my bychom byli rádi, kdyby eh, důrazněji upozornili na makroekonomické problémy, které v eurozóně jsou. Měli bychom předložit návrh, jak to řešit. Děkuji ještě. Jedna žádost o slovo. Metkář, ty má slovo. Děkuji. Já mám... Eh, já bych rád eh, řekl za sebe, že nemá cenu diskutovat o takto problematickém eh, balíčku Irsku například došlo k tomu, že jsou tam největší nerovnosti v distribuci příjmů. Ať už pak bude přijata nebo ne, tak si myslím, že ta otázka nerovností v celé EU by se měla řešit, ale bohužel komise pořád eh, prosazuje ty reformy Tupac a Sixpack, které byly přijaty v rámci evropského semestru, což je útok na svrchovanost státu. A já a moje strana pevně věříme v to, že bychom měli hlavně usilovat o snižování chudoby a vyrovnaný růst spíše než podporu toho neustálého eh, ekonomického cyklu. Hlavně bychom měli eliminovat myšlenkovou kulturu, která vedla k krizi. Děkuji, pane předsedo. Nevidím, že by se o slovo ucházel někdo další. A proto dávám slovo zpravodajovi. Podle toho, co jsme právě slyšeli, jsou tady ještě nějaké požadavky skupin a proto bude asi potřeba podniknout další úsilí pro dosažení kompromisu a proto mě zajímalo, co k tomu chcete říct. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ještě jednou chtěl poděkovat svým kolegům, stínovým zpravodajům za tuto diskus, diskusi, která byla velmi otevřená, upřímná. Jak už jsem říkal, asi nebylo pravděpodobné, že se shodneme na všem. Ty rozdíly v názorech jsou politické, ale také technického rázu, protože jde o hodnocení ekonomické situace. Já bych chtěl možná upozornit na několik bodů, které s tím souvisejí. Řada pozměňovacích návrhů celkového počtu 264 se toho týkala. Ne, všechno, ne všechny bylo možné zapracovat do textu, protože jsme chtěli zachovat jasné zaměření textu na každoroční eh, zprávu o růstu. To rozhodně není reforma ekonomické zprávy, rozhodně to není zpráva o snižování chudoby a není to také zpráva o celé řadě dalších, ale velmi důležitých věcí. Je to pouze výchozí bod evropského semestru, kde je evidentní, že je potřeba lépe koordinovat národní hospodářské politiky na té makroekonomické úrovni, ale také na e, strukturální úrovni a provádět strukturální reformy. Takže to, co bylo řečeno, bylo zatím velmi obecné. A dopad těch návrhů by byl minimální na koordinaci hospodářských politik. A já se teď snažím přesvědčit své kolegy, že ta zpráva nemůže být o úplně všem. I když se rozcházíme i u jiných otázek. A proto bych chtěl vyzvat eh, všechny, aby si vědomili, že toto je jakýsi postoj parlamentu k, jedné, k jednomu tématu. A sice k každoroční zprávě o hospodářském růstu, což je jedna ze součástí evropského semestru a na základě toho se vypracovávají doporučení pro jednotlivé země. Rozhodně tady nemůžeme pokrýt úplně všechna témata. Hlasování by mělo eh, proběhnout dnes odpoledne, už tady nezbývá moc času. A já jsem eh, samozřejmě ochotný provádět ještě eh, na poslední chvíli změny, pokud povedou k tomu, aby, aby velká většina hlasovala pro tuto zprávu. Thank you. Děkujeme. Můžeme tedy uzavřít diskusi k tomuto bodu a těšíme se na hlasování dnes odpoledne. Děkuji, končím dopolední jednání.